Dear colleagues, we are going to start. So we... Vážení kolegové, eh, máme hodinu nebo možná 50 minut. Nejprve proběhne prezentace, posléze diskuse o sdělení komise které bylo vydáno před letní pauzou o deforestaci a světových lesích a pralesích. Všichni víme, co se stalo v létě a o to aktuálnější je toto téma, které je tedy velmi dobře načasované. A proto také probíhá diskuse v našem výboru. Komisi dám slovo Zastupuje ji um, paní Šumachrova z DG pro životní prostředí, z odboru pro udržitelnost a ze zástupce DEVKA. Pochopitelně tyto dvě věci jsou spojené, pokud jde o deforestaci. Máte 10-15 minut maximálně, abyste odprezentovala sdělení a pak proběhne fórum pro otázky a komentáře. Děkuji vám mnohokrát a děkuji jménem všech kolegů za možnost prezentovat toto sdělení. Je to velice aktuální téma, skutečně si vážíme možnosti získat vaši zpětnou vazbu na naše návrhy. Co tedy udělám v následujících deseti minutách? Ehm, nejprve si řekneme, jaké jsou podmínky, jaké jsou drivery deforestace, jaké jsou návrhy našich opatření v závěru. Všichni asi víme, že lesy jsou nepostradatelné a to není třeba opakovat v tomto výboru. Jsou opravdu ohrožené, jedná se o krizi mezinárodních rozměrů, a požáry v amazonských pralesích eh, znamenají, že to je jasné eh, veškeré veřejnosti a pochopitelně pak máme požáry v Africe a na Sibiři. Je to závažné téma, přicházíme o 1,3 milionu čtverečních eh, kilometrů mezi ročně mezi rok roky 1920 a 16. Proto komisař Vela se včera snažil to eh, přiblíže tím, eh, že planeta přichází o 800 fotbalových hřišť každou hodinu, každého dne. Momentálně eh, přecházíme o lesy především eh, mimo Evropskou unii. Eh, u nás se nám podařilo získat více lesů v přibližně velikosti plochy Řecka. Co je důležité hm, pro pochopení? 12 veškerých skleníkových emisí pochází z využívání půdy půda, která je spojená s deforestací mhm, a Deforestace je z tohoto důvodu vlastně druhým největším emitentem mhm, skleníkových plynů hned po, po mhm, pálení pevných paliv. A lesy s největší biodiverzitou jsou nejvíce ohroženy. Proč je to velice důležité? Protože um, asi 30 eh, naší půdy je pokryto lesy a tím mají 80 biodiverzity. 1,6 milionů lidí, asi 20 světové populace se spolehá na lesy z důvodu eh, vlastně eh, životních podmínek. To znamená, že jde také o ztrátu životních podmínek života, práce a především se jedná o ty nejchudší a o domorodé populace v mnoha rozvojových zemích. Co způsobilo tuto situaci? Musíme především říci, že se jedná o zemědělskou expanzi, která podněcuje deforestaci, asi 80 deforestace se děje z důvodu rozšiřování pro produkci více zemědělských komodit. Není to pochopitelně jeden jediný driver. Jedná se také o, o rozšiřování měst, těžba a podobně. Pak jsou tady nepřímé motivace, které také vyplývají z nedostatku investic, z jednání vlády a také z důvodu nelegální těžby e, dřeva. Takže ucelený přístup je nezbytný, v tomto se hrává role Evropská unie. Proč? Protože Evropská unie dovezla nebo dováží a spotřebovává asi jednu třetinu globálních produktů spojených eh, s rizikem deforestace. Takže to jsou produkty jako eh, soja, mm, kakao, palmový olej, eh, dřevo a tak dále. A díky tomu také máme velkou možnost ovlivnit dění v této oblasti komodit. Takže nemůžeme říci, že deforestace je problém jako jiného, no, něco, co se děje na jeho naší planety, ale my jsme součástí problému a my se snažíme být také mm, eh, součástí řešení. Komisař vedoucí komise paní van der Leyenová říká, že chceme být v popředí boje proti deforestaci na světě. Čili uh, musím říci jedno slovo uh, na úvod. Pochopitelně na toto téma už po, um, pracujeme mnoho let, od roku 2003, kdy jsme eh, zavedli lekt a také uh, zákon proti nelegální těžbě dřeva a také jsme si nastavili velice u ambiciozní cíle proti deforestaci. My chceme do roku 2030 zastavit ztrátu lesů a také um, zabránit tropické mhm, deforestaci o 50% v roce 2020, což je v zásadě zítra. Všichni víme, že mhm, se na takovéto číslo asi nedostaneme. A znamená to také, že se musíme zamyslet, musíme urychlit naše snažení a také rozšířit nástroje, které máme za tímto účelem k dispozici. A o to se nám především jedná. Musíme mít více nástrojů abychom zabránili eh, prevenci abychom zabránili ničení primárních lesů a rozšířili eh, lesy po celém světě. Navrhli jsme pět priorit a 36 kroků. Sdělení zároveň eh, v příloze obsahuje konkrétní doporučení pro všechny zainteresované strany a průmyslové sektory. Chceme, aby toto sdělení eh, bylo založeno na partnerství. To je zásadní. Partnerství eh, s zainteresovanými strany, s partnery a také s mm, producentskými zeměmi i se spotřebiteli. Pět priorit, které tady máme, které jsme identifikovali, se dají eh, schrnout následovně. Chceme pracovat na poptávce, na nabídce, chceme posílit mezinárodní spolupráci, také se musíme podívat na potenciální zdroje financování a také se zamyslet nad výzkumem a vývojem, jak by to mohlo přispět našemu boji proti deforestaci. V následujících čtyřech minutách se zamyslím nad našimi kroky prvé řadě snížit spotřebu. A tady jsme identifikovali čtyři oblasti. Nejprve stávající komise uvedla, že bychom měli zvážit eh, eh, regulatorní i neregulatorní opatření. Tato mají určitý eh, potenciál skutečně situaci ovlivnit. V nedávných letech eh, jsme také zaznamenali dobrou zkušenost se společnými platformami všech partnerů, kde si partneři mohou vyměňovat názory a vytvářet řešení pro lesy, ale zároveň řešení, která jsou schůdná a realizovatelná pro průmyslové sektory Navíc jsme si vědomi faktu, že v podnikové sféře se děje mnohé, což pochopitelně eh, je poháněno SDG a my musíme posílit ehm, odpovědné chování podniků mm, tak, aby uplatnili své závazky a aby se vytvářely systémy, které je posílí, aby tady existovala transparence a abychom se mohli spolehnout na jejich certifikaci. A v poslední řadě, a to už jsem říkal, 15 deforestace souvisí s nelegální těžbou. Musíme nadále eh, provádět náš akční plán FLECT, na léta 2018 a 2022. Tam jsou uvedena konkrétní opatření a jsou tam uvedeny okolnosti našeho nařízení proti nelegální těžbě dřeva v EU. Také země producentské, s těmi musíme pracovat, abychom posílili uh, udržitelnost v oblasti lesnictví posílili hodnotové řetězce pro eh, udržitelnost. Také jim pomoci posílit politiky při udržitelné využívání lesa. Nesmí o tom mluvit pouze environmentalisté, ale politici na všech úrovních a i na technických úrovních producentských zemích. A také, jak už jsem říkala, chceme podpořit a posílit zprávu a ochranu lesa prostřednictvím legislativy a zákonů. Ovšem to nelze provádět, pokud bychom neměli k dispozici dost financí. Je tady celá řada oblastí, eh, kde můžeme získávat peníze pro udržitelnost v oblasti lesnictví, bilaterální dialogy, znamená to spolupráce mezinárodní, implementace akčního plánu pro udržitelné finance a také podporu producentských zemí, aby získávali udržitelné finance a také zakotvení určitých opatření pro zachování a udržitelnost lesu. A úplně poslední věc, eh, výzkum a, vzděla- a inovace. Pracujeme na vytvoření observatoře EU mm, proti deforestaci, což nám pomůže monitorovat změny ve světových lesích a zároveň by nám mm, to pomohlo získat přístup. A tím mám na mysli přístup nám i všem ostatním zemím k informacím, které jim pomohou při konkrétní realizaci kroku a v neposlední řadě vytváření globálních informačních systémů pro monitorování eh, lesnických požárů. Čili hm, tolik stručně o našem sdělení a následující kroky. V DG pro životní prostředí plánujeme konferenci o lesích. Ta by se měla odehrát 22. až 23. ledna. Zároveň pracujeme dále na vytváření platformy pro všechny zúčastněné strany a nechceme zbytečně ztrácet čas. Chceme hodnotit další hm, oblasti poptávky, hm, pokud je o regulatorní a neregulatorní opatření. A také chceme vytvořit observatoř Evropské unie, protože, jak už jsem říkala, hm, některé věci se nedají změřit ale alespoň eh, jsme s implementací už začali. Děkuji vám mnohokrát. Thank you. So you already anticipate that there will be... Děkuji, takže vy už předpokládáte, že dojde k regulačním opatřením a samozřejmě po projevu paní van der Leyen eh, můžeme také zvýšit um, um, tu laťku Mm, budeme mít catch the eye, už máme tady první kolo osmi otázek. Než začneme, tak chci přivítat skupinu mladých lidí mm, z Německa. Takže to je jenom několik pěkných slov tedy za celý výbor. My jsme z severního Německa z Pineberku z školy Jana Komenského a je velmi zajímavé toto poslouchat, protože to je tak důležité pro mladé. Je to o vaší budoucnosti, nejenom naší. Tak začneme mm, EPP, Petr Líze. Děkuji, pane předsedo, děkuji Evropské komisi. Mm, máme obrovský problém ve skutečnosti už eh, dlouho a posledních týdnech se to projevilo výrazně. Um, a lidé požadují, aby EU jednala. Proto je důležité, abychom o tom nediskutovali jenom dnes, ale abychom se tím zabývali také několik týdnů v plénu. A e, také jsme o tom diskutovali s koordinátory. abychom dělali zprávu z vlastní iniciativy. Ehm, o tom se nechám tedy přesvědčit kolegy. Pro mě je důležité, že u všech těch opatření eh, ty, ta údajně jednoduchá řešení ehm, bychom tedy neměli ehm, teď prosazovat, ale hledat trvalá účinná řešení. Před několika lety jsem měl příležitost Brazílii již jednat a tam mi bylo řečeno, nebyl byl to člověk Bolsonára, byl to někdo, kdo ho vnímal kriticky. Brazílie je to úplně jiné. Tam můžete letět pět hodin a letíte jenom le- přes les. V Brazílii to je jenom les. Takže eh, ten pocit, že má, je málo lesa a že by eh, hrozilo nebezpečí z toho odlesňování, tak to není tak rozžířené. Takže eh, mm, otázka je, jak to je zodpovědné nejenom Bolsonára, ale i další přesvědčit o tom, že to je problém. A souvisí to i s naší důvěrohodností, jak my zacházíme s našimi lesy v Evropě. Máme státy, kde je málo lesů, Možná bychom mohli mluvit o zalesňování a také lesy chránit. E, lesy jsou v Evropě ve špatném stavu a ty musíme chránit. Já teď nechci um, dělat závěry ohledně Mercosuru. Není dobré říkat, že je všechno báječné, ale je nebezpečné říkat, že nechceme Mercosur v žádném případě, protože pak ztratíme i nástroj, jak ovlivňovat vlády Mercosurum. Potřebujeme jasné pozice, dialog o udržitelné řešení v dvojím smyslu slova. Musí to být ekologické a musí to fungovat trvale. Děkuji, já jsem měl Eh, připomenout všem, že první kolo se omezujeme na dvě minuty a pak jedna minuta na druhé kolo. Takže socialisti Maria, Are, Maria Arena. Já děkuji a děkuji komisi za eh, její sdělení, protože toto sdělení má dvě důležité priority. Jednak to je práce na odlesňování a jednak eh, nejen využívání dřeva, ale také dopady naší spotřeby na lesy. Oni navrhují iniciativu mm, regulační, což je zajímavé v tom sdělení. Je to otázka mm, zahraničního obchodu a otázky odlesňování. Myslím, že to je zajímavé. Moje první otázka, když tedy máme tu sdělení, tak předpokládám, že tady jsou nějaké představy o regulaci, takže otázka, jaký typ regulace, Ehm, že máme eh, už regulaci týkající se nařízení o dřevě. Bylo by možné, ehm, možný stejný typ nařízení, který by se týkal nepřímo odlesňování. Druhá otázka, vy jste mluvili o dohodě o volném obchodu. My potřebujeme komerční dohody s ostatními částmi světa ale tyto komerční dohody, obchodní dohody, nemohou mít eh, omezující dopad na životní prostředí, ale také sankce. Když se podíváme na obchodní dohody, tak efektivně mluvíme o respektování životního prostředí pařížské dohodě, ale nejsou tam žádné možné sankce v těch obchodních dohodách. Takže jaký typ sankcí? můžeme dát do obchodní dohody, který by umožňoval, že pokud nebude respekt, například stát eh, rozhodne, že bude odlesňovat, třeba Brazílie, jak můžeme zavést um, sankce vůči zemi, se kterou jsme něco podepsali. Děkuji za Renew, Děkuji, komisi. Děkuji, pane předsedo. Mohu vás ujistit, že tento výbor udělá všechno ve své moci, aby skutečně toto řešil, protože my všichni chápeme, jak obrovsky důležité to je. Musíme zdůraznit různé výzvy. Současně máme spousta zemí, kde se špatně hospodaří v lesích. Um, například v Kanadě tam mm, byly požáry před několika lety a nedalo se to uhasit. Teď máme požáry v Rusku, na Sibiři a také jsou neschopní to nějak konstruktivně vyřešit. Pak tady máme jiné lesy, deštné pralesy. Jeden hektar má větší biodiverzitu než celé Finsko. Takže mm, tady vlastně mluvíme o něčem, co je velice složité. Máme velice zajímavý problém o souvisí se sojou. Evropa dováží soju, a čímž také ovlivňuje to, co se děje v Brazílii. Musíme hledat řešení v těchto věcech. A pak musíme jednat velice rozhodně a rozhodnout se. Pak k další eh, stránce čtyři toho sdělení vidíme, eh, že EU je jakýsi takový um, udavač směru, ale to je ten trailblazing, což ovšem znamenalo původně uh, kácení stromů, takže to, v tomto stanovisku byste asi mohli najít jiný výraz než trailblazing. To teď zrovna nepotřebujeme. Tilly for the Greens. Yeah, thank you. Za zelené, Rimec. Takže hoří to v Jižní Americe, v Africe, Evropě, Portugalsku, Španělsku, Švédsku poslední léto. A kde to skutečně nepálí výslovně, tak tam jsou mm, přímé útoky, jako třeba Bolsonaro, ty lesy obětuje agribiznesu. Na druhé straně jsem ráda, že komise uznává základní roli lesů jako plíce planety, a sdílí smutnou diagnózu již špatného stavu. Současně eh, reakce komise je velmi slabá, neodpovídá těm výzvám. Komise mluví o dialogu, o pobídkách. Měli bychom okamžitě ukončit tu vlastní eh, regulaci ze strany průmyslu a zavést závazná eh, pravidla. Já bych chtěla, aby komise navrhla povinná povinnou regulaci, co týče obchodu a spotřeby. EU je největším e, dovozcem kaká. Také spotřebovává maso e, a mléčné výrobky. EU jako globální obchodní partner nemůže uzavírat um, dohod, obchodní dohody s prezidentem Bolsonárem bez toho, aby se otevřeně ničily amazonské pralesy. To je konsistentní s diagnózou, kterou máte v, mm, stanovenu v tomto dokumentu. Totež se týká energetiky, aby e, rizikové plodiny nepřispívaly k, e, k klimatickým změnám, tak tam jste vyloučili palmový olej, ale nikoli soju. Zemědělství. 80 globální deforestace je v důsledku rozšíření zemědělské půdy. Návrh Komise ve společné zemědělské politice podporuje intenzivní eh, zemědělství a eh, masivní dovozy. Musíme eh, reformovat SZP, zrušit dotace na chov, na intenzivní chov, chov hospodářských zvířat a přesunout to jinam. Já Vyzývám k přijetí závazného regulačního rámce na ochranu lesů. Paní Beně za ID. Výměna názoru ukazuje nutnost chránit všechny lesy. Současná situace v Amazonii ukazuje ten problém ale tento problém se netýká jenom Amazonie. Jsou tisíce požárů v subsárské Africe. Je to v podstatě zemědělského původu. Ti zemědělci eh, to eh, vlastně o, o, o, využívají těch požárů, aby obnovili svoji, svoje pastviny. Je třeba eh, získat prostředky na to, abychom jednali. Musíme požadovat um, dohody, jako je Mercosur, jde o získávání nové zemědělské půdy. Francouzský prezident Emmanuel Macron eh, eh, je někdo, koho mm, bychom měli přesvědčit. Další teritoria eh, zámořská nejsou vůbec zohledněna. Francie má hranici s Brazílie, která by se měla stát modelem. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Děkuji komisi za prezentaci tohoto sdělení. Zachování lesů a biorozmanitost, to je přání nás všech. Já myslím, že eh, všechny vlády si to přejí a eh, každá vláda se do toho zapojuje různým způsobem. Ale já bych chtěl upozornit na to, eh, že bychom neměli se chovat takto koloniálně vůči zemí mimo Evropu. Já si myslím, že žádná vláda nechce zničit svou vlastní uh, lesní plochu, ani ta vláda Bolzonára, o které se tady tolik hovoří. Myslím si, že mnoha vystoupení jsou potřeba, že musíme být eh, obezřetní, musíme se dívat i na to, co se děje u nás doma a vidíme, že rozhodnutí paní eh, Merklové, že se uzavřou jaderné elektrárny, tak to také vedlo k tomu, že se zvýšily emise. A nikdo eh, se neobrací takovým způsobem na paní Merklovou jako na pana Bolzonára. Chtěl bych připomenout, eh, že mnozí eh, lidé jsou blíže komisi, pardon, lesům než ta současná komise a blíže než Evropská unie, Evropský parlament, že eh, mnozí lidé se starají o lesy, jsou to lidé, kteří bydlí poblíž. A jsou to lidé, kteří vědí, jak chránit tyto lesy. A často mnohá pravidla jsou kontraproduktivní a eh, vzdalují lidi eh, z lesu, potom se vlastně lesy opouštějí, nebydlí tam poblíž lidé a potom je mnohem eh, více ohňů, protože vlastně se ty lesy těmi místními obyvateli no prečišťují. Chtěl bych eh, jmenovat například eh, Středomoří. Středomorský les okupuje pouze 2 celkové plochy lesů v Evropě, ve světě, pardon. A většina těchto středomorských lesů, takzvaná dehesa, je ve Španělsku a v Portugalsku. A e, tady tato plocha se využívá velmi rozumně a vyváženě už po dobu e, mnoha let a myslím si, že velmi užitečným způsobem. A tady toto je ten e, případ, kdy intervence zvenku, omlouvám se, ale všichni se musíme držet našeho určeného času paní, mis, paní Campo Zague. Děkuji, pane předsedo. Svět hoří, je v plamenech. A to doslova. Kácí se lesy a les hoří. Týká se to nejenom Amazonie, ale podívejme se například na oblast Hambachu, v Německu, eh, blízko belgické hranice, eh, tam se také kácí lesy. Milion eh, druhů zvířat a rostlin je ohroženo. Přicházíme o lesnickou plochu a přicházíme o rozmanitost. Především proto, protože Evropa má dnes zemědělství a obchod, který vlastně vede ke kácení stromu. Podívejme se například na Brazílii, na amazonský prales. Deštný prales, eh, ten původní prales, se snižuje. A to není jenom kvůli Bolsonárovi, ale je to také kvůli obchodní politice Evropské unie. Během posledních let Evropská unie dovezla 1,5 milionů tun soji a 400 tisíc tun hovězího z Brazílie. A situace se ještě zhorší. Uzavřeli se dohoda EU-Mercosur. Komisařka Mastromová, která má na starosti obchod, tak ale odmítá přijít sem mezi nás a nechce skládat účty z té své obchodní politiky. Komisař Vela, ten se sem odvážil přijít. Musíme podporovat eh, vegetariánství, musíme omezit spotřebu masa a musíme omezit intenzivní chov dobytka. Evropská unie zaprvé musí zastavit eh, dohodu s Mercosurem. Děkuji. A posledním uh, řečníkem, Miss, e, Miss Evy za Eny. Děkuji, pane předsedo. Já jsem spokojená, eh, protože v tomto sdělení čtu, že se e, soustředíte na spotřebu v Evropě a že zde hovoříte o dovozu ze strany Evropy. Tyto dovozy jsou přímo spjaty s odlesňováním. Jedná se o integrované odlesňování, které zanechává tuto stopu ve spotřebě a v evropských dovozech. E, kvůli těm výrobkům, o kterých se tady hovořilo, semena, dobytek a to je plně v rozporu s ambicemi Evropské unie pokud jde o biodiverzitu a boj proti klimatickým změnám. Musíme se snažit eh, postupovat eh, globálněji, jednotněji. Je potřeba, abychom eh, mohli odvážněji zasahovat do společné zemědělské politiky. Komise. Potom, co jsem si přečetla text, tak vidím, že zde je snaha o snížení spotřeby masa. Hovoří se zde o vyvážené stravě. Chci požádat komisi, aby k tomu zaujmala, zaujala určitý postoj a aby se eh, doporučilo snížení spotřeby masa evropským spotřebitelům. Potom další rozpor dovoz eh, osiva geneticky modifikovaného a potom eh, to, že Evropská komise neustále dovoluje dovoz eh, transgenních osiv, i když je parlament proti. Já si myslím, že v tomto smyslu komise by měla pracovat ještě více a měla by si uvědomit, že Evropský parlament přichází pravidelně s námitkami, protože dovoz osiva obnáší zvýšení odlesňování ve zbytku světa. Musíme říci, že už toho bylo dost. Než vám dám slovo, tak ještě jedno informace. Ehm, mm, zpráva eh, schůze koordinátorů, tam eh, většina politických skupin byla pro zprávu z vlastní iniciativy legislativní k odlesňování po tedy e, sdělení komise a evidentně po té, co se stalo v letošním létě. Takže bychom dali více informací mm, k formátu a obsahu této zprávy po příští schůzi koordinátorů ve Štrasburku, ale je důležité informovat v této diskusi, um, že většina politických frakcí v tomto výboru se rozhodla, že využijí tento nástroj legislativní zprávy, tedy legislativní iniciativu, na jedno z těch témat, které, kterých mluvila komise. Dám slovo komisi. Pět až deset minut. Pět minut možná, aby byl čas na druhé kolo otázek. Yeah, thank you very much. Děkuji vám. Děkuji vám oběma za vaši podporu a také za konstruktivní kritiku, která zde zazněla. Eh, kdybych měla se skupit eh, vaše připomínky, tak vy jste se soustředili na otázku eh, regulace, na to, že musíme mít efektivní dlouhodobá řešení, úloha obchodu, změna životního stylu a dopad a to, že musíme mít konkrétnější opatření. A potom další otázky, které se pokusím eh, se skupit do těchto odpovědí. Mnozí z vás poukázali na to, že by po, pro Evropskou unii bylo dobré mít regulační přístup, pokud jde o dovoz eh, komodit eh, souvisejících s odlesňováním a e, chcete vědět, e, jaký je náš názor na takovou tu regulaci. Bohužel vás nyní musím zklamat, protože e, zatím nemáme nějakou předem stanovenou myšlenku ohledně toho, jak by ta regulace měla vypadat. Co je ve sdělení, je to, že posoudíme regulační opatření. A pan předseda na to poukázal, že nová předsedkyně komise řekla, že má velkou, vysokou ambici, co se týče biorozmanitosti, a to znamená, že musíme být ambiciozní také, co se týče odlesňování. Pokud jde o druh regulace, eh, aniž bych chtěla eh, předem něco předjímat, tak eh, chci upozornit na to, že Kromě sdělení jsme provedli několik studií, včetně proveditelnosti ohledně možných opatření a tam jsme se zaměřili na různé druhy legislativy, eh, především na otázku eh, řádné péče a Týká se to eh, nezákonného kácení, tedy nařízení, které se týkají dřevařství. Jedná se o bilaterální dohody to se musí zohlednit. Potom je tady otázka, že se zaměříme na konkrétní odvětví a na opatření a širší přístup. Samozřejmě toto musíme velmi opatrně posoudit a chci se vrátit eh, k tomu řečníkovi, který řekl, že mnozí eh, toho eh, vědí více o lesích než Evropská komise. A já říkám, musíme se na to podívat eh, společně s dotčenými zeměmi, ale také s eh, subjekty, se kterými musíme implementovat tuto legislativu v rámci členských států, protože samozřejmě nemůžeme mít eh, na papíře ambiciozní legislativy a potom ve skutečnosti to nebude realizovatelné, protože to třeba příliš drahé nebo příliš komplikované. To jsou všechny věci, které musí být součástí této analýzy a proto zatím říkáme, že musíme posoudit, jaká možná regulatorní řešení by nám mohla pomoci v boji proti odlesňování. A potom eh, další věc, eh, chceme-li eh, být lídry, tak samozřejmě musíme být lídry pomocí příkladu, musíme implementovat naše současné nařízení, které máme v tomto odvětví, co se týče dřeva, ať už pochází odkudkoliv, a to se týče nelegálního dřeva, musíme implementovat naše lesnické strategie a také jsme zaznamenali s velkým zájmem, že mnoho členských států, mnoho místních eh, úřadů se dívá na eh, otázku eh, zalesňování, zaměřují se na sázení stromů podél cest a snaží se bojovat proti odlesňování. Německo je třeba takovým příkladem. Máme-li třeba v Německu jsou oblasti, kde chtějí investovat eh, v některých oblastech velké peníze do toho, aby se sázely stromy a dívají se na otázku zalesňování nejenom z hlediska biorozmanitosti, ale také co se týče změn na naší planetě. Ano, je pravda, že obchod je zcela klíčový v takovéto diskuzi o odlesňování. A myslím si, že nemůžeme eh, dospět k dohodě napříč eh, stranami, když si nevyjasníme, eh, eh, jaká je úloha obchodu. Samozřejmě obchod eh, vede k odlesňování a souvisí to s dovozy ze zemí, kde se odlesňuje. Ale tyto dohody jsou nástroji, které nám umožňují mít intenzivnější dialog. Co se týče Mercosuru, pokud bude tato dohoda ratifikována, tak to zahrne Brazílii do pařížské dohody, e, protože máme e, v těchto dohodách závazné kapitoly o udržitelnosti. A jedná se o zřízení takovýto procesu. Je to odlišné od jiných dohod, ale jsou tam zajímavé aspekty, které s tím souvisí, které se týkají také zapojení občanské společnosti a týkají se dialogu, který se musí zintenzivnit. Co se týče dialogu, tak e, vy jste tady někteří hovořili o úrovni ambice a někteří jste řekli, že musíme zakročit nyní a že musíme uzavřít tyto trhy a musíme zastavit dovoz komodit souvisících s odlesňováním. My si nemyslíme, že by to bylo eh, řešení. Já eh, pochybuji, že by to bylo v souladu s pravidly VTO a nemyslím si, že eh, Eh, by to měl být eh, druh eh, opatření, ke kterému by měla přistupovat Evropská unie. My věříme v dialog a musíme také hovořit o přesvědčení. Tady někdo také hovořil o účinných dlouhodobých řešeních. A takováto řešení nemohou být někdy jednostraná. Musíme to zakládat na dialogu a musíme to založit na přesvědčení ostatních protože když jste v Brazílii, tak otázka odlesňování je vnímána jinak než tady u nás. Eh, já doporučuji, abyste ta vaše závěrečná slova, když tak nechala na potom. Takže druhé kolo, šest otázek, pokud nám zbude čas, tak možná více. Prosím, držte se jedné minuty. Paní Novák za EPP. Děkuji. Já jsem se podívala na tuto zprávu. Ale tam je jedna věc, kterou ve Slovinsku nemáme. A to je Eh, nucené eh, ničení lesů z hlediska přírodních katastrof, protože eh, my na Slovensku máme kyselé deště a tím bylo poškozeno mnoho stromů. A tyto škody se nemohly včas odstranit. A potom také se v těchto lesích rozšířili škůdci a tito škůdci mm, se nezastaví před hranicemi. Potom musíme vykácet tyto stromy. A budete tomuto problému věnovat eh, také náležitou pozornost? Uh, thank you. <laughs> Děkuji. Teď já, ne? Omlouvám se. Omlouvám se, já neslyším na jedno ucho. Mě by zajímalo, co znamenají regulatorní opatření, když chcete bojovat proti deforestaci. Vy jste mluvila o určitém časovém rámci pro hodnocení a analýzu. My chápeme, že je tady určitá míra e, netrpělivosti, ale zároveň bychom měli mít jasno a pracovat s důkazy. Musíme zajistit udržitelnost růstu, zvláště v rozvojových zemích, a aby obchodní dohody se staly rukojmími v takovéto snaze, není v pořádku. Pokud je naším přáním posílit udržitelný růst ve třetích zemích. Takže co máte na mysli, když říkáte regulatorní opatření a jaký je tady časový horizont? Paní Rudeland za SAD. Děkuji, pane předsedo a děkuji paní ředitelko Šumakrova za to, že jste se k nám dnes připojila. Na úvod. Nepochybujte, že všichni musíme dělat, co je v našich silách, abychom změnili dnešní politiku v tom smyslu, že jsme svědky toho odlesňování, požáru a všech dalších věcí, které tady kolega a kolegyně zmínili. Ale zároveň musíme mít lesy, které jsou dobře spravovány. To může klimatu pomoci a tím získáme větší udržitelnost leta do budoucna. A Nils Torvalds se zmínil o tom, že tyto věci jsou pojímány různě v různých částech světa. To je důležitá věc. Mám dotaz na komisi. Chtěla bych konkrétně vědět, co se dělá pro zajištění toho, aby spotřeba EU a dovoz e nepřispívaly k odlesňování ve třetích zemích. Vím, že jste to zmínila, ale já chci konkrétní příklady, ne obecné pojmy a fráze. A pak bych ještě chtěla vědět poslední věc, já se opravdu omlouvám, ale musíme se držet té minut, já jsem se skutečně chtěla přihlásit v prvním kole, tak, ale to je na vaší skupině. No takže jedna minuta, takže rovnou k otázce. Uh, to je věc, která souvisí přímo s klimatickými změnami. Ano, chápu, že komise musí zhodnotit věci a že to nějakou dobu trvá, ale my jsme netrpěliví, je to totiž nalehavá situace. Komise mluvila o, o spotřebě v EU, ale konkrétně i pokud komise chce eh, zhodnotit pobídky pro biopaliva nebo jiné typy energii, nebo plodiny, které přispívají eh, k této deforestaci. Mluvila jste také o obchodních dohodách, jakožto nástroji a také o financování. Vím, že Evropská unie není celý svět, ale my jsme lídrem v oblasti klimatických boje proti klimatickým změnám. Jak můžeme zajistit zajistit, aby signatáři pařížské dohody kteří se zavázali k vyplacení určitých částek za odlesňování, tak skutečně učinili. Pan Hosling za zelené. Vážení kolegové, je velice naivní tvrdit, že můžeme eh, zastavit Bolsonera argumenty. Když eh, pokud někdo eh, uzavře obchodní dohodu, kde jasně říká, že Eh, chce využívat Amazonii, tak se nemůže divit, že eh, pak ty tisíce tun eh, se budou vy, ploch se bude, vyka, bude vykáceno. Pokud se tedy uzavře dohoda o Mercosuru, který nebude obsahovat sankce, pak je ta dohoda, co se týče životního prostředí, neúčinná. A to je nám nyní ukazováno drastickým způsobem. Takže je to závazné nebo ne? Já věřím, že to může být trochu um, zelenější, ale není tam žádná závaznost. Druhá, druhý bod, Evropská unie má také ohrožené lesy. V Německu teď ztrácíme stovky tisíc hektarů z důvodu sucha. I tady musíme přijmout opatření, abychom měli jaksi lesy blíže Eh, přírodě a ne takové ty plantáže na dřevo, které jsou nyní dominantní. Pan Valaskova? Pane Valsi? Mikrofon, prosíme. Your mic, please. So your name first and your... Nejprve se prosím představte a pak mikrofon. Je to dohoda, která eh, znamená regeneraci celé světových lesů. Máme Mercosur a nesouhlasíte s tím, že desetitisíce požárů v amazonských pralesích eh, Eh, vytvářejí prostor pro plodiny, které se dovážejí do EU. Nemyslíte si, že z konglomerátů na obou stranách Atlantiku jsou hlavní motivací a to eh, nám brzdí boj proti klimatickým změnám a obchodní dohoda Junckera je pouze pokračování hm, genocidy a zneužívání v Evropské unii. Bohužel to jsou právě hodnoty Evropy. Děkuji a teď si prosím vypněte mikrofon. Poslední dvě otázky. Na ty budeme mít čas, já se omlouvám. Dalším poslancům, pan Busik a Pepe. Já mám otázku k um, opatření proti deforestaci, a to je mm, výsadba nových lesů. Musíme zdůraznit, že my nevysazujeme lesy, ale dřeviny, stromy, to může být součást degradace, ale podívejte se na ty vysazené stromy, často kolabují eh, díky povětrnostním podmínkám a tak dále. Není to stabilní les, je to pouhá, pouhá výsadba a pokud chcete řešit takovýto problém, tak musíte striktně zachovat uh, přirozené stávající lesy a nové lesy pak budou muset růst přirozeně. Tím, že uplatníme neintervenční zóny, kde stávající lesy eh, se budou nadále rozvíjet a budou součástí stabilního rozvíjejícího regionu. Pan Bukace Sadé. Mnohokrát děkuji. Mnoho otázek, o kterých jsem chtěla mluvit, o tom se již mluvilo, ale jedna otázka je důležitá. Tlak na vlastní jednání, tedy důvod, proč Amazonie hoří, je také způsob naší spotřeby a dovozu. A toto sdělení je samozřejmě důležité. Samozřejmě, když se zabýváme zprávami z vlastní iniciativy, když mluvíme o jiných věcech, například dohoda o Mercosuru, ale moje otázka, kterou jsem chtěla konkrétně položit, o které jsem mluvil velice málo, eh, to je, jak chce Evropská unie eh, vystupovat v mezinárodním eh, rámci, když chceme jednat společně a chceme chránit práva těch domorodců, těch domorodých komunit. Děkuji mnohokrát za eh, poslední odpovědi komise v následujících pěti minutách. Děkuji. Pokud budete souhlasit, asi dám eh, slovo kolegovi z DG Devko eh, nebo kolegy některá, schrne některé otázky. My jsme totiž také chtěli zdůraznit externí aspekty. My v Devku zkoumáme, jakým způsobem podpořit investice a rozvojovou pomoc v případě udržitelného zemědělství a zprávy lesů. Takže, jak víte, v EU Global je to nové nařízení pro financování tak tam je EFSD, které se také snaží získat finance ze soukromého sektoru. My se tedy snažíme zjistit, jak nástroje, které bychom měli, které zajistí, že investice z Evropy a z jiných zemí by vlastně zajistily mm, udrželnit zemědělství, biozemědělství, tak bychom pomohli partnerským zemím přeskočit určité fáze a by nedělali stejné chyby, jako děláme my v Evropě. My hodnotíme tedy regulaci s kolegy v DG pro životní prostředí a, a chceme jim také touto prací pomoct eh, si stanovit, kde se nacházejí, jak získávat finance. Pochopitelně my máme problém, protože hm, nařízení je v jednání mezi radou a parlamentem a pak začne programování nová zelená dohoda také bude mít dopad na spolupráci se, s ostatními zeměmi a toto sdělení rovněž. Proto je tam také sekce o partnerství. Děkuji, Šantal. Možná bych na to navázala, tak uh, beru na vědomí vaši otázku ohledně regulace. Eh, takže ještě jednou musím ale zopakovat. Eh, těžko mohu zabíhat do konkrétních prvků. Musím ale říci, že chceme spustit tento proces hodnocení co nejdříve a správně uvádíte, že tato regulatorní opatření musí být hodnocena opravdu opatrně a pečlivě. Takže bych eh, neřekla, že můžete čekat nějaký regulatorní návrh do roka. To je prostě nemožné vzhledem k naší politice a z důvodu eh, vypracování hodnocení dopadu a tak dále. Eh, ještě jsem se chtěla vrátit k obchodním dohodám, protože opět zmiňujete z naší perspektivy. Musím říci, že obchodní dohody se eh, vyvíjely během posledních několika let. Máme ta, eh, nové obchodní dohody, tam jsou ustanovení, která jsou závazná pro partnerské země. Hm, často to souvisí se zprávou lesa, často to souvisí právě s s multilaterálními dohodami a navazuje to na pařížskou dohodu v mnoha případech. V případě Brazílie hm, brazilské závazky podle pařížské dohody jsou takové, že pokud by je měla platit, tak deforestace musí přestat. Že ta moratorium se prostě musí dodržet. Obchodní dohody rozhodně posilují nástroje, které máme k dispozici. Parlament už delší dobu má obavy o efektivitu těchto obchodních dohod, to chápeme, zvláště pokud jde o kapitoly související s udržitelností. My jsme o tom mluvili v Inte na začátku týdna. Během posledních několika let došlo na dlouhou a souhrnou diskusi mezi institucemi, které pracují s parlamentem ohledně kapitol o obchodu a udržitelnosti a došlo na závěry, že je možné přijímat další opatření podle jednotlivých případech eh, a je třeba pracovat s dalšími členskými státy a musíme zdůraznit efektivitu TSD kapitola DG pro obchod. Eh, je odhodláno pracovat na této analýze. Děkuji. Já jsem pochopil vaši otázku. Budeme mít příležitost se vrátit k těm otázkám jednak eh, odlesňování, jednak komerční otázky. Omlouvám se tedy těm sedmi členům, kteří, na které se nedostalo, ale máme časová omazení, takže prosím respektujte dvě, ty dvě minuty. Ehm, vrátíme se velice brzy k těm komerčním otázkám. Děkuji eh, komisi za tuto první výměnu eh, o eh, odlesňování, jestli to nebude poslední, mm, vzhledem k tomu zájmu a strategické důležitosti tohoto tématu. Takže jedna, dvě minuta pauzu a pak přejdeme na následující téma.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 je suis ravi d'accueillir euh, euh, Monsieur Petrichonnet, qui est le directeur général de la DG. Pan Petrišenek, který je generálním ředitelem DG Klima, eh, s ním bude proběhne teď první výměna eh, názorů na konkrétní otázce, o konkrétních otázkách klimatických změn které komise již dala na stůl, ale také velká aktualita vzhledem k novému oznámení eh, budoucí předsedkyně komise. Co to tedy znamená? Um, um, uh, uh, změna eh, cílů eh, uhlíkové neutrality, takže to je velmi důležité, když slyšíme komisi eh, jednak k tomu, co již bylo uděláno a mm, jaké jsou nové tedy závazky, které by měly být realizovány. Takže nejprve dám slovo komisi a pak doufám, že se dostane na všechny během té druhé výměny. Já budu mluvit anglicky. Um, dobrý den, děkuji všem za tuto příležitost eh, promluvit k výboru hm, tomto novém složení. A omlouvám se, eh, omlouvám paní komisařku eh, Skuněte, která cestuje a nemohla přijít. Já mm, Nejprve chci připomenout, kde jsme a čeho jsme dosáhli za posledních pět let a za druhé chci říci co nejvíc k situaci, kterou jistě chápete, že je poměrně složitá, tedy co budeme dělat v novém mandátu. A za třetí zdůraznit, že paralelně jsou tady důsledky toho, co jsme udělali v posledním mandátu, které je třeba hmm, také řešit. A dále hmm, velice eh, stručně připomenu, jak to vypadá. Um, komise splnila své cíle, cíle svého mandátu s poměrně značnou pomocí eh, vašeho předchůdce ve výboru Envy, který byl klíčový pro eh, uchovávání vysokých amké úrovně ambicí. Také byl vývoj v radě správným směrem. Mnoho z vás se účastnilo trialogu a vědí, jak náročný to byl vývoj. Všechno, co eh, ale eh, eh, nejdůležitější, aby to dobře dopadlo a naše práce nekončí tím minulým mandátem. Máme tedy mm, všechnu legislativu, kterou jsme, se které jsme se zavázali, to znamená minus 40 emisí do roku 2020. Mm, pokud tato legislativa bude plně implementována, tak by mělo dojít k snížení o 45 A co ještě důležitější, tato legislativa vytváří základ, bez kterého by další pokrok nebyl možný. Je tady kvalitativní skok, co se týče typu a hloubky a šířky legislativy ve srovnání s cíly 2020. Není to tedy jenom skok v číslech, ale také v tom, jak se organizujeme, naši schopnost toto dále zvyšovat. ETS bylo reformováno a ta reforma funguje. Um, Stabilita trhů, vstup v platnost v letošním roce, tak ta ref, zbytek reformy teprve vstoupí v platnost v příštím roce a již um, vidíme, že cena uhlíku výrazně roste mm, ve srovnání s historickými úrovněmi. Takže trhy to pochopili a předvídali reformu a pokračují stabilním způsobem. Že nejenom Eh, výrazně rostly ceny, ale také trend je rostoucí, stabilnější. To neustálý nárůst, který dosahuje našich cílů a vysílá signál uhlíkovému průmyslu a umožňuje jim uh, nestohnat a to znamená splnit cíle ekologické integrity a zachování konkurenceschopnosti. Že musíme držet palce v tom, aby sami sobě, aby tento trend pokračoval, ale teď se nezdá, že by se to mělo změnit. Proč to zdůraznuju? Bez této reformy by to bylo nemyslitelné vůbec e, zvážit Eh, to, to, to o čem mluvila ehm, no, nová předsedkyně. Takže radikálně se změnila kvalita legislativního základu. Přesunuli, přešli jsme k eh, rozhodnutí k nařízení o sdílení úsilí, která je podrobnější a více omezující pro členské státy, co se týče jejich převzatých um, závazků. Poprvé jsme tam da, začlenili eh, využití půdy, eh, nařízení o lesním hospodářství, standardy CO2 pro automobily a lehká užitková usedla byla posílená. Poprvé jsme zavedli přísnější standardy pro těžká vozidla. Tyto standardy ale um, čelí zkoušce reality a pravděpodobně vyvolají posun ke čistším vozidlům. Uvidíme, zda tento posun bude dostatečně silný a v jakém časovém harmonogramu. Jinak budeme potřebovat další generaci ještě přísnějších pravidel, stand, eh, norem možná eh, v rámci střednědobé kauzule, že nebudeme muset čekat do roku 2030. Takže velice důležitý balíček roku 2030. Samozřejmě nemůžeme usínat na vevřínech ani tady, ani v radě, ani v komisi, ani v členských zemích Diskuse zda 40 nebo 45 bude stačit, není nová, již probíhá nějakou dobu. Domů hm, se ještě vrátím. Také jsme udělali významný krok a navrhli jsme v listopadu sdělení s cílem, kde jsou cíle do roku 2050, klimatická neutralita do poloviny století. To byl um, velký úspěch nejenom sám o sobě vzhledem k těm ambiciozním cílům, ale vzhledem k tomu, že to vlastně um, reaguje na všechno, co jsme udělali předtím. Ty politiky um, které mají dosáhnout tím cílu s tím, že to bude nutně eh, posíleno do budoucna. Takže cíl 2050 také plní strategickou funkci, která už začíná působit teď a ne e, někdy v budoucnu. Samozřejmě toto ještě nejsou cíle Unie, je to cíl, je to jenom návrh komise, ale Evropská rada v červnu nebyla úplně uspokojivá, ale 20 členský, 24 členských zemí z 28 pro čtyři, které to zdaleka neodmítly, ale eh, chtěli více času na domácí diskusy. A Mm, více práce na vytváření podmínek, aby tento cíl byl reálný, tedy kde najdeme zdroje na bruské investice při modernizaci a změny našich ekonomických struktur. Další věc, kde byla komise velmi spokojená, je, že když jsme si, mm, jak jsme si přáli v listopadu minulého roku, tak tento proces Mm, proběhl velice transparentní otevřenou diskusí ve všech členských zemích. Udělali jsme eh, to, co jsme mohli, abychom k tomu přispěli a viděli jsme, že, žádný, že vlastně žádný členský stát eh, tam nebyla mm, eh, seriózní iniciativa mm, parlamentu v regionech, v občanské společnosti Mm, cíl tohoto kalibru s dopadem, jaký to bude mít na naši ekonomiku a společnost, vyžaduje silný konsensus ve společnosti, aby byl udržitelný v příštích desetiletích. Takže jak vypadá ta situace? Jedna věc jsem zapomněl, to je důležitá inovace, to je nařízení o Eh, řízení národní energetické a klimatické plány. To není byrokratické eh, akce. Ukazuje, že to bude základní pro naši schopnost dosáhnout našich cílů. Pokud si myslíte, že Unie, tedy pokud Unie splní cíle eh, c 2020, tak ale situace v členských zemích je nevyrovnaná. Byly tam i překvapení. A to jsme zjistili až v roce 2017, že byly známky a ty čísla nám ukázaly, jaký ten skutečný trend je. Nyní máme mm, velice solidní plány ve všech členských zemích, které ukazují mezery. Myslím, že jste o tom mluvili s kolegy mm, Ehm, především co se týče energetické účinnosti, a to jsou znepokojivé mezery, nedostatky, ale nejsou zásadní. Nejsme tedy milion mil od e, dosažení cílů a víme to už v roce 2019. My víme, že v letech 19 až 30 bude možné to vyřešit. Je to tedy nástroj, který bude velice cený pro rychlé odhalení problémů do předem a nalezení schopnosti je vyřešit, tak abychom nemuseli spěchat na poslední chvíli. Um, takže jak budeme postupovat dál? Toto je um, obtížné pro komisi, protože nová komise ještě není sformována, já ani nevím, kdo bude mít můj příští nadřízený. Nevím. Ani se mm, překvapivě mm, mm se neobjevily ani žádné mm, pověsti. Vzhledem k politických um, linií předsedkyně von der Leyen tato komise bude navazovat na mm, novou aký rychleji, než kdokoliv předpokládal. Bude tedy zrychlení práce, ambicí a za druhé, mm, co zdůrazňují tedy politické cíle implicitně, že ekonomická i politická situace se radikálně změnily od roku 2014, kdy Evropská rada přijala závěry naposledy a současná komise začala pracovat. V důsledku toho naše ekonomická analýza je trošičku zastaralá. My eh, jsme Eh, to posuzovali před několika lety, pak jsme um, navrhovali a přijímali legislativu. Nyní um, ehm, kračujeme dál a ty uh, základní směry vyvolávají otázku. Je třeba předělat tu ekonomickou analýzu, udělat to co nejrychleji, co nejúplněji a co nejvíce transparentně takže na základě naší ekonomiky, kterou máme. Jaké ambice může mít Unie do roku 2030? Dále je tady další řada věcí, na které jsme intenzivně pracovali a možná je dobrá se podívat, co jsme do, čeho jsme dosáhli. Paní von der Leyen hovořila o udržitelném investičním plánu a dlouhodobá analýza ukazuje, že hlavní problém je masivní investiční úsilí v příštích deseti letech. To je nejdůležitější. My jsme pracovali na nových investičních nástrojích, na mainstreamingu klimatu do evropského rozpočtu. Pracovali jsme na tom, aby zbytek rozpočtu odpovídal z pařížské dohodě. A tady chci poděkovat především parlamentu a tomuto výboru za to, že prosazuje toto, tento problém. To je zcela zásadní. Hmm. Pak jsme pracovali na udržitelných financí, v rámcových podmínkách pro investory, zda, aby věděli, co je, jaká investice je udržitelná. Může se to měnit, klimatické akce. My ne, neusudeme o dokonalost, ale máme už na stole dost, abychom mohli vypracovat plán udržitelné akce. Adaptace v roce 2018 jsme zhodnotili strategii z roku 2013, která byla považována za úspěšnou. Ehm, my jsme vycházeli ze situace, kdy se vlastně adaptace zanedbávala. Teď už máme minimálně 25 zemí, které mají plán a ostatní eh, na tom pracují. Výměna názorů, informace, eh, se rozšířily, jsme už jsou ne, nespočetné a komise věří, že je na čase přijít s novou adaptační strategií, kde bude, která bude více konkrétní. Nechceme overregulovat, ale eh, ne, přeregulovávat, ale některé věci dělat můžeme. Například evropské investice, jejich klimatické ověření, eh, doporučení, co bude klimaticky eh, odpovídající. Můžeme to dát k dispozici členským zemím, pojišťovnám, místní samozprávě, aby se vypracovali vlastní plány. Renovace, plány, to je více lokální záležitost, ale můžeme pracovat pokyny, indikace, toho, co by vedlo k lepší klimatické odolnosti, je tedy na čase jít směrem adaptační strategie. Můžete to už prosím uzavřít? Třetí bod implementace. Paralelně s tím, co děláme v tomto mandátu, je jasné, že implementace toho, co jsme dohodli v minulosti, je klíčová. Jinak je iluzorní uvažovat o vyšších ambicích. Musíme dělat obojí najednou. jednou paní předsedkyně der Leyen zdůraznila mezinárodní činnost. Eh, tam vlastně znásobíme naši bilaterální činnost. Eh, na stole bude otázka trhů karbonu. Ale co je pravdou, že Naši partneři se nebudou řídit našimi ambicemi, pokud my nebudeme schopni prokázat, že to funguje. Takže strategie je e, naším největším aktivem. Pokud budeme schopni vytvořit model ekonomiky a společnosti, který bude čistší a klimaticky neutrální a bude mít výsledky prosperity, bude prosperita, pak budeme schopni přesvědčit partnery, aby nás kopírovali. A je tady velký zájem i ze zemí jako Čína o to, co děláme a zda se to dá uh, zopakovat. Děkuji. Tak to byl první přehled eh, toho, kde se nacházíme a výhled do budoucnosti a pokud jde o příští komisi, začneme s prvním kolečkem. Každý eh, dostane dvě minuty. Začneme s koordinátory, nejdříve EPP, Petr Líze. Děkuji, pane předsedo, děkuji vám, pane generální řediteli. Frakce EPP podporuje úsilí, především paní von der Leyen, že bychom se měli zaměřit na ochranu klimatu a že v březnu bychom eh, měli se zavázat eh, ke klimatické neutralitě a na to se musíme soustředit. Pro nás je také důležité to, co řekla paní von der Leyen, že chceme zapojit občany a chceme chránit pracovní místa. A to je velmi důležité, to, co řekl generální ředitel eh, na konci svého projevu. Pokud eh, chceme být lídry, tak eh, musíme nadále mít v Evropě průmysl a pracovní místa v průmyslu, protože jinak nikdo nám nebude následovat. Potom bych ještě chtěl dodat, že eh, co se týče toho, že některé členské státy opouštějí od uhlí, tak eh, to musíme zohlednit eh, u ETS a to nás samozřejmě přivádí k vyššímu cíli EU. Paní von der Leyen hovořila konkrétně o letectví. A zde, pane Petričone, bych chtěl poukázat na to, že je důležité, aby DG Move eh, ukázala jasně, eh, v čem spočívá eh, linie, protože včera generální ředitel tohoto útvoru nás úplně nepřesvědčil, pan Holmajer. A hovořilo se také o Korzi jako o báječném úspěchu a tak to není. To, že musíme zapojit občany, tak to je také důležitý fond pro to, Eh, který se týká ocelářského průmyslu a je důležité, abychom eh, vyznali jasný signál, že chceme propojit průmysl a klimatické změny. Eh, za SAD paní Guteland. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám, pane generální řediteli Petričone, za to, že jste přišel mezi nás, jak jste řekl v minulém roce Evropa opravdu uskutečnila kroky tak, aby se snížily emise a tak, abychom přešli ke udržitelnějším způsobům výroby energie. Je to pozitivní, ale nestačí to. Víme to. Stávající úsilí, co se týkají závazku v rámci pařížské dohody, a také to se týká dosažení dlouhodobého cíle uhlíkové neutrality v roce 2050. Proto očekávání od nové komise jsou velká a parlament vzal v potaz to, že Ursula von der Leyen řekla, že klima bude její prioritou během mandátu. Očekáváme, že eh, komise eh, bude pracovat eh, důrazně a hladce Chceme, aby komise pracovala efektivně. Je důležité, aby dobře fungoval systém EU ETS. Je to nejefektivnější způsob, který má Evropská unie pro snížení emisí. A já se ptám komise, zali počítá s tím, eh, že by se eh, zvýšil eh, podíl tržní pro otázku snížení emisí. A ptám se na to, protože Ursula von der Leyen hovořila o EPS, hovořila o námořním sektoru a já se ptám, kdy bude námořní sektor součástí ETS. Chci se také zeptat na nařízení o sdílení úsilí. Zdali komise počítá eh, s tím, že by se snížily ty eh, části, se kterými se nyní eh, počítá. A potom vy jste hovořil o ekonomické analýze která se chystá, tak já bych chtěla vědět kdy, eh, protože nechci, aby to bylo něco, co nám eh, zabrání eh, v rychlých krocích. Děkuji. Děkuji vám za tyto velmi konkrétní otazy, dotazy za Renew. Eh, pan eh, Štefanuce, já hovořím jménem pana Nilse eh, Torvalce a také jménem výboru rozpočtu. Máme tady toto. Před létem jsme řekli, že jsme si stanovili vysoké ambiciozní cíle, které se týkaly emisí a potom po létě vidíme, že rada omezuje finanční prostředky, které potřebujeme, tak abychom toto mohli uskutečnit. Mm, teď máme problémy s tím, abychom vůbec dosáhli těch 20%, eh, o kterých se hovořilo eh, před létem. A stejným způsobem se na to musíme dívat i v případě členských států. Já se ptám, jak můžeme eh, stanovit více závazných standardů emisí pro členské státy a to není tak technická věc, jako spíše otázka zprávy ústavní povahy a potom eh, samozřejmě zde se nemůže jednat o, o nějakou koalici. My tady nejsme ve Spojených státech, kde třeba e, Kalifornie se snaží o, o snížení emisí a dělají to úplně jinak eh, než na středozápadě. Ne, my v Evropě my máme společnou strategii a jasné společné cíle. Děkuji za zelené Michel Bloss. Děkuji. Eh, děkuji a jsem eh, rád, tady jsem, eh, že jste pochopil, že je potřeba zakročit v klimatu. Máme nový parlament, máme tady novou generaci. Lidé na ulici nám říkají, že musíme naslouchat vědcům a myslím, že my tady v parlamentu máme obrovskou odpovědnost a i vy, zástupci komise, během příštích pěti let, řep musíme dosáhnout cíle 1,5 a existuje pouze pravděpodobnosti 66% a je eh, eh, důležité, abychom eh, neměli planetu, kde budou tak vysoké teploty, že se tady nebude moci žít. A otázky, které jsme si tady vyslechli, že eh, ten cíl pro rok 2020, že by se měl zvýšit, myslím, že 25% by mělo být dostatečné. Eh, klimatické plány ještě nejsou založeny na tomto a jsou tady pořád mezery, tak já bych chtěl vědět, co chce eh, komise učinit do konce roku, aby doprovázela členské státy a pomohla jim tak, aby zaplnili tuto mezeru a vy jakožto komise eh, jste ochotná poskytnout eh, závazné cíle, pokud členské státy nebudou moci přemostit tuto mezeru. Já jsem si vás eh, poslouchal ohledně toho, co se dá udělat. Já chci ještě vědět, jak to vypadá s dlouhodobou strategií, také rok 2030. Myslíme si, že je důležité, aby se jasně eh, eh, definovala otázka uhlíku, tak aby to bylo v souladu s Paříží. A vy jste hovořil o eh, standardech a o revizi 2020-2023. ETS to začne v roce 2021. My potřebujeme, aby každý týden, každý měsíc jsme snižovali naše emise uhlíku. Můžeme už nyní změnit eh, tu čtvrtou část ETS a eh, dát tuto eh, plošnou cenu do ETS. Za ID Silvia Sardone. Nemáme tady žádného zástupce za ID. Tak EKR, EKR, pan Vondra. Děkuji, pane předsedo. EKR tady je. A my jsme zde jako konzervativci, aby tady nebyli pouze mladí, ale také střední a starší generace politikové. Víte, jak to je. Pokud chcete dosáhnout vyšších cílů, tak musíte motivovat Eh, lidi, tedy tím cukrem, ale také byčem a o tom jsme tady toho tolik neslyšeli. Já bych se chtěl soustředit na jeden z těch eh, tří dokumentů, o které máme eh, diskutovat a má to ten krásný název, tedy a Eh, znamená to, že bychom eh, se eh, přesunuli k oblasti zdanění KMD. KMD. Takže to je jedna já si myslím, že ten skutečný název by měl být, jak máme zničit EU, protože v minulosti evropská integrace byla založena na Eh, svobodném volném trhu a to je, proč moje eh, země vstoupila do EU a nyní tento eh, dokument, když využívá klauzuly pasaril a máme tam většinové hlasování v případě zanění, jako v případě uhlíku, tak to je vlastně takový předpis, jak zabít Evropskou unii. Eh, je to eh, konec eh, volného obchodu v oblasti zdanění. Tím se zvýší dramaticky cena pro elektrickou energii, pro mm, topení, pro dopravu. Je to Týká se to ocelářství, námořní dopravy a je to vlastně pozvánka pro žluté vesty, aby protestovali proti všemu v hlavních městech. Dokument uh, Eh, si je vědom této otázky zdanění a ukazuje, že tato implementace eh, bude vyžadovat masivní redistribuci. Eh, promění se zelená revoluce v červené peklo, což je něco, na co si pamatuji z minulosti a to je něco, co nechci znovu opakovat. Děkuji a za GUE Majkalas. Děkuji, pane předsedo. V jedné Eh, ze zprávě Komise o Národním energetickém plánu se říká, že NCP musí doplnit eh, plány infrastruktury pro, plán, eh, pro plyn v případě skapalněného plynu. Eh, jedná se o otázku břidličného eh, plynu. Víme, že eh, pokud jde o proces fracking, dobývání tohoto břidličného plynu, tak víme, že je to ještě horší, co se týče celého cyklu, co se týče emisí. Jean-Claude Juncker řekl prezidentovi Trumpovi, že Evropská unie za, tak to, eh, že dojde ke zvýšení eh, paliva. Já si myslím, že je eh, potřeba zabránit klimatickému chaosu. V Irsku, pokud jde o skapalněný plyn, tak to je, čemu by komise říkala projekt mm, společného zájmu a tím by se ochránil průmysl. Já bych se chtěl zeptat komise, co je důležitější? v očích komise eh, eh, zajistit eh, životnost automobilového průmyslu v Německu nebo život na naší planetě. Za druhé, opravdu si myslíte, že je dobrý nápad pro Evropu, abychom měli břidličný plyn, který budeme dovážet ze Spojených států sem? Myslíte si, že je to řešení? Thank you very much. Uh, do we have a representative? Děkuji. Máme tady zástupce za ID. Ne, dobře. Teď dám slovo komisi. 7 až 10 minut máte. No, to byly náročné otázky, udělám, co je v mých silách. V prvé řadě Komise vždy mluví jasně. Jediný způsob je, jak zajistit klimatickou strategii, která funguje, je tak, aby byla i ekonomického charakteru, protože určitě se nám nepodaří dosáhnout konsenzu, pokud by to nebyla strategie pro prosperitu. A ještě Opakuji, potřebujeme dekorbanizaci. Jsme na počátku velkého investičního cyklu. A pak se lidé musí rozhodnout, zdali budou investovat do běžné produkce s pevnými palivy, anebo do nové technologie, která očistí naše klima během následujících 30 let. To je zásadní otázka, po kterou pokud nevyřešíme, nebude existovat fungující technologie. Uděláme spoustu věcí, ale kde k dekorbanizaci Evropy nedojde. A pokud tomu nedojde, tak někdo to za nás neudělá. A to musíme udělat, abychom ukázali, že je to možné, aniž bychom zničili hospodářství. A to je prostě zásadní věc z naší strany, kterou zdůrazňujeme už několik let. A tady, ale i jinde jsem slyšel, že je to politika koncensu v celé Evropě. A všechny věce, věci, které uděláme, mají stejnou věc na mysli, stejnou věc v jádru. ETS. No, kdybych vám v této fázi dal osobní názor, tak by to bylo určitě zavádějící a já nechci řešit tuto otázku, aniž eh, bych přepracoval ekonomickou analýzu. Eh, ta je asi pět let stará, nemá cenu dělat eh, návrh na tomto základě. Nemusí to trvat dlouho od doby, kdy jsme dostali instrukci, tak bychom měli mít možnost provést celkovou analýzu asi do roka. To bude základ legislativního návrhu a eh, je tady toho spousta, vy jste na, na něco upomenuli, ale je tady celá řada dalších eh, věcí, dejme tomu roční eh, míra redukce objemu těch povolenek, ale my jsme ale neviděli ten posun od 1,21,42. TS bychom asi museli změnit, a, abychom viděli celkový dopad. A to je smůla, ale aspoň máme mm, nějakou analýzu nebo hypotézu pro to, jak by to posílení fungovalo. Rozšíření ETS. Předsedkyně zmínila námořní sektor, stavební sektor, což znamená ale likvidaci nařízení pro sdílení úsilí. My se na to podíváme, určitě to bude jedna z alternativ, ale je třeba také zohlednit dopady. Přesunutí sektoru ne ETS do ETS znamená, že jediná možnost redukce je v rámci ETS a členské státy už nebudou přebírat um, žádnou odpovědnost podle nařízení pro sdílené úsilí. Nevíme, jak by to vypadalo. Máme hypotézy, ale bylo by určitě dost nemoudré prezentovat zákonodárcům návrhy na takováto témata, aniž bychom přesně věděli, o čem mluvíme, jak už jsem říkal. Řádná analýza nemusí trvat dlouho, ale řádná musí být. A pokud chceme být takto ambiciozní, tak rozhodně nemůžeme jít nějakou zkratkou. No. Musíme do toho zapojit veřejnost a mm, to nepůjde jen tak, to nebude automatické. Čili otázka zní, jak na to půjdete. E, I v této fázi přechodu říkám, komisi budeme muset provést analýzu všech těchto aspektů co nejkratší době. přechod a fondy inovace just. O tom se eh, mluví v rámci eh, víceletého finančního rámce. Hm. Doufám, že víceletý finanční rámec eh, bude hm, v tomto roce a že bude obsahovat i hm, tu část o přechodu, ta musí být součástí celého balíčku. A teď můj osobní názor, protože aniž bychom zvýšili eh, objem zdrojů na takovýto přechod a aniž bychom eh, zavedli nové technologie, tak eh, pak nemůžeme pomýšlet na nějaké jiné ambice, protože my musíme dekarbonizovat, a musíme se zaměřit na přechod, abychom um, vyřešili problémy těch, kteří mm, v tom přechodu budou. Kognitivní disonance nevím, jestli existuje uh, v komisi, ale komise musela zohlednit třeba realitu, například takový Brexit, ale zároveň když slyším diskuse v radě, ano, tak slyším eh, protiklad mezi ambicemi, které jsou produktivního charakteru, a mezi eh, menšími zdrojemi pro takovéto investice. Komise eh, tomu zrovna moc nefandí, ale doufáme, že konečný výsledek mm, VFR nám nadále bude poskytovat dostatečné zdroje, které eh, na tento účel potřebujeme. NCP. Cílem je přenést odpovědnost na členské státy. Tam se dají přijímat opatření. Pokud NCB nebude schopna plnit cíl v rámci naší legislativy, a to není úmysl, to je legislativní akt, který musí být proveden pak komise nebude váhat zavést další opatření na evropské úrovni, ale nadále se domníváme, že to bude lepší a efektivnější, kdyby členské státy přijímaly vlastně opatření na národní úrovni podle vlastních plánů. My s nimi spolupracujeme, abychom jim ukázali cestu, abychom doladili konečné verzi plánu a ty pochopitelně budou někdy úplně jiné, protože v některých členských státech po po návrzích došlo na důležité iniciativy, dejme tomu v Irsku, je to daleko striktnější, než navrhla vláda. Dále plán z červnu v Nizozemsku, to taky. Já nevím, jak to bude z našeho hlediska vypadat, ale my jsme spustili proces spolupráce a máme na to pár let. cena za uhlík, nevím. Eh, nevím, jestli je to dobrá představa, eh, nevím, jak s tím naložit, ale v analýze to bude, bude to veřejné a budeme o tom mluvit. pochopitelně zdanění. My nenavrhujeme destrukci EU. Plynová infrastruktura, pojďme mluvit na rovinu. Svět do budoucna bude poháněn pevnými palivy, ale tam je, panuje určitá volba. Aha, panuje určitá volba ohledně toho, co bude potom a předsedkyně van der Leyenová chce, aby eh, takovýto cíl byl závazný a aby byl zakotven v zákoně. My eh, v sektoru plynu říkáme, ano, chcete zaujmout místo uhlí a my chceme zlikvidovat pavná paliva do roku 2050 eh, nejpozději. Nevím, jestli uspějeme, můžeme to sice říkat, ale prostě navrhujeme Evropě žádná pevná paliva v naší energetice do roku 2500, jinak nedosáhneme uhlíkové neutrality. Pak ať to bude tak či tak, musíme se podívat na alternativy, ale jednoduše eh, energetika musí být dekarbonizována do roku 2050 a potřebujeme sektor, který bude absorbovat vlastně emise, ale i reziduální. Děkuji. Mnohokrát děkuji. No a teď přejdeme k druhému kolu otázek. Začneme dali na jednu minutu. Děkuji. Chci se zaměřit na jednu věc. Nové sektory jako doprava, která by se měla dostat do ETS. To je diskuse, která proběhla si před pěti lety a já nevím, jestli to dobře dopadne, zvláště pokud jde o Eh, stavební průmysl a dopravu a nemůžeme to porovnat, dejme tomu, s ocelí nebo s cementem, vzhledem tomu, že ty charakteristiky jsou úplně odlišné a já ještě se o tom zmíním. Takže komise, prosím, eh, nesnažme se to tam všechno vrhnout. Eh, vy jste říkali, že by to nebylo moudré, protože pochopitelně musíme zvážit efektivitu. V tuto chvíli nemáme žádné hodnocení ohledně ceny pro silniční dopravu. Existuje celá řada studií, které naznačují, že cena ETS takovéto situaci by byla astronomická pro rozdíl v takových sektorech, jako je doprava. Také věříme, že zacílená opatření je jako pro CO2 jsou preferovaná, mohou vést k dekarbonizaci a mohou nám pomoci eh, splnit cíle, o které nám především jde. Děkuji. Děkuji. Pan Rena Sade. Nikoho dalšího z EPP nemáme. Pane Petričeli, já jsem velice ráda, že jste zde ve výboru. My jsme spolu spolupracovali v minulosti. Část snížení emisí je v důsledku delokalizace produkce, které eh, pak spotřebováváme jako Evropané. Eh, zda eh, v rámci dekarbonizace toto je bráno v úvahu. Naše evropská spotřeba by znamenala zvýšení o 30 Je tady ně, máte nějaké kalkulace Máte tedy otázku ehm, naší spotřeby v souvislosti s delokalizací ehm, produkce. Pak eh, metalurgický průmysl, například Indové jsou mnohem pokročilejší než my v oblasti ehm, produkce zeleného cementu a naše E, náš průmysl neinvestoval do té technologie. Jak je možné pomoci tomuto sektoru, aby se vrátil k novým technologiím, která je účinnější co do e, karbonové neutrality? Dále e, k metalurgickému průmyslu tady je naprosto nekalá konkurence Číny v cenách i karbonu jak tedy eh, předpokládáte, že toto budete řešit u toho, v tom případě karbonu? Thank you, Chair. Well, it is important to understand that the Commission is not je důležité pochopit, že tedy, já nevím, komise to nechce opět na to jít nebo ne, takže můžete doplnit určitá opatření pro specifické sektory, jako dejme tomu ocel a cement a pokud berete v úvahu dopady konkurenceschopnosti, schopnosti, mě zajímá váš návrh, názor eh, na adjustační daň na hranici. Děkuji za zelené, pan Paris. Um, um, děkuji, pane předsedo, pane generální řediteli, děkuji. Jedna věc se mi nezdá úplně jasná. Um, my jsme v klimatické nouzové situaci, což vyžaduje nouzová opatření. A tady chci říci, Ehm, nebo se chci zeptat, zda vaše analýza obsahuje také analýzu škod, které nastanou v důsledku klimatických změn. My jsme všichni viděli, byli svědky nárůstu bouřek, povodní, které poškodí naši ekonomiku více než náklady transformace naší ekonomiky. Pokud lidé na celém světě budou bojovat o přežití, pak nebudou kupovat Eh, sofistikované evropské produkty. A další otázka eh, na vaše eh, na vaši objem práce, který je vysoký, který narůstá, tak jistě souhlasíte s tím, že vaše DG je to nejdůležitější. Jste schopni zvládnout všechno, co máte na stole? Máte dostatečné zdroje? A nebo bychom měli navyšovat rozpočet? Takže to je takové lobby zelené. Michel Rivazi. Za zelené. Děkuji. Děkuji za váš příspěvek, pane generální řediteli. Mm, ukazujete na e, rozdíl toho, co říkají někteří kolegové, tak legislativa e, klimatu a e, energetice je základní vlajková legislativa Evropy. Eh, je to text, který eh, je skutečně potěšující, protože je to strategická výzva. Problém je, že jsme si stanovali cíle, ehm, mm, ty cíle neodpovídají k po 21, je třeba zajít dál, být ambicioznější. Současně eh, bych chtěla slyšet vaši odpověď k roku 2020 které státy neplní stanovené cíle. Ptám se, že zdá Francie konkrétně eh, plní ta cíle. Pak je tady metanová strategie. Metan je um, um, skleníkový plyn a komise eh, má k tomu návrh. Dále ke koherentnosti. Vy jste řekl, že naše ekonomická analýza je zastaralá. Mě by zajímalo, eh, eh, jak to vypadá s plynem, vředlicový plyn, o kterém mluvil kolega. Je tady koherence mezi těmi dohodami o volného obchodu, jako je Mercosur a CETA, eh, politikou v oblasti skleníkových plynů? Pan Karis z GUE, Děkuji. Děkuji, pane generální řediteli. Já e, mohu jenom podpořit e, e, to, co jste řekl, že skutečně to je jedna z nejambicioznějších legislativ na planetě. E, vedle těch zelených investic stále dotujeme fosilní paliva, jsou tady daňové výjimky, externí eh, eh, náklady, které nejsou internalizovány. Se, se souhlasím s eh, signály, které jsou vysílány trhu, aby neinvestovali do uhlí. Stále bojujeme, mm, jak transformovat uhelné regiony. Tady jeden důležitý fond. Věří, kdy Ehm, tato, tento přechod eh, přejde eh, nebo se bude týkat i distributorů refinérií ropy. A eh, jak to souvisí s, nebo jak je to v souladu s novými licencemi na těžbu ropy ve Středomoří? Hmm, děkuji. Byly tady otázky během prvního kola, které se týkaly leteckého průmyslu. A, mm, pak eh, můžete, jestli o tom můžete něco říci, protože to bude vlastně jádrem toho uh, zeleného dílu. Um, pak včera proběhlo slyšení Christine Lagarde v Econ. A asi pětina otázek se týkala klimatu a role ECB. A ona měla velice povzbudivé odpovědi. Takže souvislost mezi mm, vaší prací a tímto balíčkem a jiných ředitelství v rámci komise, včetně udržitelných financí, i mimo komisi v ECB, ehm to by bylo tedy něco pro vás a také jako komentář náš. Výbor. Takže máte zase 5 až 10 minut na uh, odpovědi. Paní tady já souhlasím. Musíme se um, dívat na to, co máme, až bychom tam zařadili dopravu do ETS. Uh, eh, já teď ale prosím nemohu mluvit za příští komisi, to není moje role, ani nemám tu možnost. Ale chci jasně říct, jaké jsou mé vlastní názory, které se od, budou odrážet v mých doporučeních komise a uvidíme, jaké padne politické rozhodnutí. Pokud doprava by měla být součástí ETS, nes, neměla by to být náhrada regulačních kroků. Musíme eh, implementovat naše normy CO2 pro silniční dopravu. Můj názor je, že nemůžem, to nemůžeme nahradit ETS. Zda bude ETS povede k dostatečné dekarbonizaci za podmínek, které nevytvoří problémy jinde, aby stálo za to, to nevím. Uvidíme. Pokud to bude stát za to, tak to navrhneme. Pokud ne, budeme eh, zodpovědní za to, to vysvětlit. Strategie, kterou jsme přijali v silniční dopravě, je strategie, která musí pokračovat a musí být plně implementována. Uvidíme, co se stane s normami 2020. My jsme mluvili o standardech 2030, ale příští rok uvidíme, zda normy 2020 měly dopad na tom, co uvádějí výrobci na trh. Je obtížné odpovědět na otázku paní Arény. Také vás rád vidím, mimochodem. Myslím, že jsme tady všichni jistými komplici a někdy protivníky z minulosti. Musíme tedy na to mm, tomu věnovat pozornost. V tuto chvíli jsme poměrně klidní, protože když počítáme naši e, výkonnost, co se týče produkce nebo spotřeby karbonu, tak ta čísla jsou podobná. Takže nedovážíme masivně um, obsah, kar, karbonový obsah. A vyvážíme produkty s nižším karbonem. To je velice mm, hrubá generalizace, ale tak to je tedy takový největší obrázek. Ale musíme na tom e, mm, tomu věnovat pozornost. Daně. Dvě věci. Daňové otázky budou politické, nevím, jaké bude politické závěry kolegia, ale předsedkyně to řekla jasně, navrhne hraniční dání. Jak to bude vypadat, nevím, já jsem se na to díval z jiných důvodů. A nijak se to, není to nic méně složité. Je tady otázka motivace. To je jasné. Kolik eh, jsme schopni riskovat, že přijmeme takovéto opatření z důvodu klimatické politiky. Ehm, předseda řekl, předsedkyně řekla, že to má v úmyslu, eh, takže uvidíme nějaký návrh, uvidíme, co se stane. Obecně se domnívám, že ale tady nepadlo žádné politické rozhodnutí, že se musíme podívat na ekologické zdanění a zdanění karbonu obecně. Důvod, proč máme eh, trh karbonu a nikoli daň, tak to je proto, že jsme se, mm, si nemysleli, že bychom se na to smohli. Minimálně máme funkční kar- trh karbonu, ale je tady možné udělat mnohé. Dotace eh, fosilní na fosilní paliva, to je nová otázka. Já dobře vím, vzhledem k mm, své minulé práci, jak obtížné by to bylo, ale bylo by absurdní to nezvážit. Nemohu vám dát další detaily, protože to, o tom bude velká diskuse v novém kolegiu. Nevím, v, jakých form, v jaké formě to bude, ale já a další kolegové toto dáme na stůl jako téma, které je třeba řešit. někdy z ekonomických důvodů, vzhledem k dopadu, jaký to má na klimatickou politiku, a někdy z důvodů spravedlnosti. Je tady limit, eh, jak můžeme zatěžovat některá paliva ne jiná. Eh, škody v důsledku klimatických změn jistě, to bude součástí analýzy mm, adaptiční strategie. Nemusí to být ekonomická analýza ETS, ale politické rozhodnutí zda stojí za to e, vyvíjet to úsilí v dekorbanizaci nebo dělat jiné věci, pak náklady adaptace a náklady na škody musí být započítány a vy a rada musí mít ta data. My uděláme, co můžeme. Je to velmi obtížné. Spolupracujeme s pojišťovnami, které o to mají velký zájem. Ty mají velké kapacity a nevědí. Takže to vám ukazuje míru těch problémů. Ale budeme muset přijít s něčím užitečným, co se týče posuzování pro vás a pro radu. Zdá má tedy eh, smysl udělat jednu nebo druhou věc v rychlejší dekonomalizaci. Strategická hodnota řízení, tady plně souhlasím. Myslím, že to byla jedna z nejlepších legislativních materiálů, tomu říct, že jsem tam nebyl. Byla to dobrá legislativa a je to um, je to obtížné plánování, ale budeme mm, se snažit plánovat lépe. Předsedkyně mluvila o tom, že klimat bude součástí evropského semestru. Podíváme se, jak vypadá evropský semestr, plánování eh, CAP a další strategické plány, veškeré plány, které vypracováváme s členskými státy. Tady musí být rovnováha mezi neustálým plánováním a eh, vlastně věděním, co děláme. A tu rovnováhu musíme najít. Eh, transformace uhelných regionů, to je priorita. Nebudou to jenom uhelné regiony. Spravedlivá transformace. Fa- fond transformační je základní. Ale nemůže to být stačit. Otázka je, jak budeme vynakládat zbytek eh, veřejných rozpočtů, ať je to evropský nebo národní rozpočet. Kohezní police, regionální politika na evropské nebo národní úrovni má Eh, přesouvat lidi z neudržitelných aktivit jinam. Musíme si položit obtížnější otázku, kam je budeme přesouvat. Protože pokud je budeme přesouvat na, do jiné aktivity, která se ukáže být neudržitelná klimaticky za pár let, tak je to plítování penězi. Není to radikální změna, ale je to důležitá změna. Ne, eh, odkud pocházíme. Víme, že jsou ty regiony zranitelné, ale často se to, ty zranitelnosti překrývají. Klimaticky zranitelné jsou i ekonomicky zranitelné regiony. Eh, budeme rekvalifikovat pracovníky, ale jak, na co? To je základní věc. Celým, roz, celým rozpočtu evropským i národních. A to je základní princip. Všechna ta aktiva, která e, ropa. Co se stane, pokud nebude alternativa k ropě? Co uděláme? My vytváříme trhy a technologie pro alternativní Eh, paliva, to nám umožní zbavit se plynu a ropy. Nejpozději za 30 let. To je jediná odpověď, kterou vám mohu dát. Dříve by bylo skvělé, zda je to možné, to nevím. Klimatická neutralita jistě, to bude základem klimatického práva. Cíle 2030 to nevím. Zda budeme připraveni Jaké cíle předseda řekl? 50, možná 55. A nebudeme to vědět v příštích dnech. Je to politické rozhodnutí a tady se nemůžu eh, k ničemu zavázat, ale budeme se účastnit té diskuze, zda je to dobré už mít tyto cíle, tento cíl v roce 2030, ale určitě v 2050. My chceme principy, které budou součástí toho, co kolektivně děláme v Evropě, co komise navrhuje. Eh, nákladová efektivita opatření, eh, distribuce zátěže mezi členskými státy a segmenty společnosti, spravedlivá transformace. Nikdo by neměl zůstat pozadu tak aby toto se stalo zákonem. Takže tady celá řada věcí minimálně, které bychom si přáli v klimatické legislativě. Je obtížné zacházet dál. Vím, že to vás to neuspokojí, bude to vyžadovat mm, seriózní politickou diskusi, než řekneme něco významného. Všechno ostatní by byla spekulace a to můžeme udělat nad kávou, ale nebylo by to seriózní, kdybych vám o tom povídal teď. Udržitelné finance. Myslím, že tady poselství předsedkyně von der Leyen. Předseda Juncker podpořil dlouhodobou strategii během eh, eh, jménem energetické unie. A byrokratický proces byl byrokratický. Nakonec se to podařilo. To, že nový předseda řekl, nová předsedkyně řekla, že chce, aby to bylo prioritou jejího mandátu, tak to usnadňuje byrokratické procesy. Když se podíváte na udržitelné finance, tak jste se slyšel Olivier Garson, který je duší plánu udržitelných financí. Takže již se dělá hodně práce v komisi, bez které by politická doporučení vlastně nepadala z nebe. Um, tým předsedkyně pracoval na AKI, um, ehm, letectví. Víme, že to je nejobtížnější problém, protože nemáme mm, technologickou mm, alternativu. Můžeme si hrát s elektřinou, alternativními palivy, ale zda budeme mít e, dost biopaliva pro leteckou flotilu bez obrovských dopadů na použití, využití silnic, to není reálné, to je problém. V tuto chvíli máme efektivní, rozumní, efektivní domácí aplikaci ETS, ale je to přesun zdrojů z letectví do dekarbonizace jinde. Letectví, kromě eh, vyšší účinnosti, které nejsou revoluční, tak nemá prostředky skutečně dekarbonizovat. Je to jedna z priorit Horizon Europe. Horizon Europe. Tam potřebuje technologický skok, který není. Jinde potřebujeme, eh, někde potřebujeme zlepšovat a aplikovat novou technologii, ale letectví je obtížnější. Slyším, co říkáte o diskusích s kolegy. Také máme letecký průmysl v Evropě. A skutečný problém je, že není cesta, jak jim dát alternativu tomuto průmyslu. Měli bychom investovat do výzkumu v letectví. A tam potřebujeme skutečně technologický skok. Děkuji mnohokrát za eh, tuto eh, hloubkovou analýzu. Dotkli jsme se mnoha témat a samozřejmě to bude nadále součástí našeho programu a bude to také součástí slyšení s členy budoucí komise a to velmi podrobným způsobem. Dáme si minutku pauzu. Before the final uh, hearing today. Uděláme si přestávku před posledním slyšením. Okay, so we are going to start right on time. Děkuji, začneme v, eh, včas. Vrajte se prosím na vaše místa. Začnu s eh, oznámením předsedy, doporučení koordinátorů ze zasedání z 22. července. Eh, doporučení koordinátorů vám byly rozeslány elektronicky. Předpokládám, že k tomu nemáte žádné námitky, takže tímto je to schváleno doporučení koordinátorů ze včerejšího zasedání, tak to vám eh, rozešleme elektronicky co nejdříve, tak jako obvykle. Ale chtěl bych poukázat na některá doporučení ze včerejší schůze, protože vás chceme také informovat včas. Z politického hlediska, ale tak eh, nejenom tedy z toho procedurálního. Za prvé, po výměně názorů, eh, které se týkalo včera Korzie, tak eh, většina frakcí rozhodla, že budeme mít eh, následné iniciativy, tedy dva dopisy, jeden dopis pro komisi a jeden dopis pro radu. Protože komise přijala svou pozici ke Korzi, ale nakonec se jedná o zářijovou radu 20. a většina frakcí se rozhodla zaslat dopis, kde připomínáme naše obavy ohledně možných eh, hrozeb, pokud je o ETS a letectví, protože tam se hovořilo o slově exkluzivity a to je tedy v tom textu Korzie. Chceme nadále vyvíjet tlak nejenom na komisi, ale nyní také přímo na radu. A budeme vás samozřejmě informovat o reakci rady eh, do eh, zářivé rady, která bude 20. A potom naposledy minule v červenci jsme se rozhodli pozvat paní komisařku Mastromovou, aby pohovořila o Mercosuru. Dostali jsme zamítavou odpověď od paní komisařky Malstromové. Zdůvodnila to harmonogramem, ale my si myslíme, že eh, důvod harmonogramu nestačí, aby se to tady zastavilo, protože Mercosur eh, vyžaduje samozřejmě rozpravu s komisařkou, která má v programu obchod a musí přijít sem do výboru Envy. Proto my jsme trvali na politické vůli našeho výboru mít výměnu názorů s komisařkou odpovědnou za obchodní politiku. A za třetí, písemné dotazy pro slyšení, slyšení pro nové komisaře, takže budeme mít eh, ústní otázky a eh, odpovědi, ale bude to také písemnou formou. A formálně se musíme rozhodnout v rámci výboru a vy, členové, eh, zadáte koordinátorům proces, tak abychom se mohli dohodli na písemných eh, eh, otázkách, protože samozřejmě nemůžeme mít eh, jich 70, takže proto musíme to takto udělat prostřednictvím koordinátorů v rámci výboru. Doufám, že nemáte nic proti, tak koordinátoři včas, brzy to navrhnou a dohodnou se s vámi na písemných dotazích a vy budete mít možnost tyto dotazy položit během slyšení tak eh, to by bylo ke třem doporučením vzešlým z včerejšího zasedání. Potom ještě budou další k odlesňování, ale budeme respektovat samozřejmě postup a budeme vás informovat. A nyní je na programu poslední výměna názorů dnes. Eh, týká se to přeskumu provádění právních předpisů v oblasti životního prostředí 2019. Už se to souvisí s tím, co jsme probrali předtím. Nejedná se pouze o stanovení cílu, ale je potřeba politiky provádět. A poprvé analýza provedla, eh, byla provedena ze strany komise a týká se to eh, provádění právních předpisů v oblasti životního prostředí. A bude dobré si vyslechnout podrobnou prezentaci z úst komise to bude nyní a chtěl bych eh, požádat pana Čobanu Dordea, který sedí tam, aby pohovořil 10 až 15 minut, aby nám odprezentoval tuto analýzu. Děkuji. Děkuji. Pane předsedo, chtěl bych poděkovat eh, také eh, poslancům, členům tohoto výboru za to, že si udělali čas až za to, že mi umožní diskuzi k přeskumu provádění předpisů v oblasti životního prostředí. Jedná se vlastně o druhé kolo. Je to e, po druhé, kdy komise e, přichází s takovýmto přeskumem provádění předpisů. E, v dubnu toto roku to přijalo stávající kolegium a já bych chtěl vás upozornit na to, že jsem se podíval na webovou stránku tohoto výboru kde eh, jsou eh, informace, které tam dává sekretariat a vidím, že pokud je o horizontální sdělení komise, takže to je na webové stránce, ale chtěl bych eh, vás požádat na to, abyste se podívali také na zprávy podle zemí, protože se nejedná pouze o horizontální sdělení, kde se identifikují trendy, pokud jde o toho, čeho se dosáhlo a pokud je o výzvy v případě provádění právních předpisů v oblasti životního prostředí, to, co přijela komise a my jsme se na to podívali političtějším způsobem na to, jaká je situace v jednotlivých zemích e, napříč různými sektory. E, voda, e, nakládání s odpady, biodiverzita, zpráva v oblasti životního prostředí generální ředitel pro životní prostředí tady byl eh, jako host před chvílí, také jsme se společně podívali s našimi kolegy, kteří mají na starosti eh, otázky životního prostředí, tak my jsme se podívali na pojítka mezi environmentální politikou a klimatickou politikou, protože, jak eh, víte, je to různě mm, propojené a taky jsme se podívali na dodržování mezinárodních závazků nejenom ze strany Evropské unie, ale také závazky ze strany jednotlivých členských států jakožto členů unie. Děkuji. Děkuji moc za to, co vám říkáte, protože to je opravdu eh, pravda a určitě neváhejte se soustředit ve vaší prezentaci na národní situaci. Ano, já to tak udělám, pane předsedo. Děkuji. Je to tedy po druhé, kdy Evropská komise eh, představuje toto téma. Jedná se o soubor analýz a co je cílem. Tak jak řekl předřečník, je, není důležité pouze regulovat. Eh, to je důležité pro občany, pro hospodářské subjekty a také je to důležité pro mezinárodní pověst Evropské unie a také pro důvěryhodnost Evropské unie v očích občanů je důležité skutečně realizovat environmentální výsledky, ve které se doufalo v ten moment, kdy Evropský parlament a Rada jakožto združující evropské státy, kdy přišly s legislativou před 10, 15, 20 lety a tato legislativa ještě nepřinesla plně očekávané výsledky. Při takovéto koncentrované analýze jsme se snažili vám nabídnout a členským státům, eh, konkrétně eh, politikům a eh, poslancům napříč Evropou, takový političtější pohled, což znamená, eh, ne kde bychom eh, hovořili pouze o nějakých problémech, ale eh, o všem, co se děje napříč Evropskou unii. Musím, mm, takže Evropsk, jedná se o zprávy, které Eh, připravuje Evropská komise pro hodnocení. To si eh, nemusíte procházet, když je to zajímavé, ale my jsme eh, otevřenější, pokud jde o situaci v jednotlivých členských státech, ale my my vám ukazujeme, jaká je situace v jednotlivých členských státech v různých oblastech. Naše závěry si myslím, že jsou velmi jasné a jsou ve, na těch posledních dvou stránkách horizontálního sdělení. Máme velmi ambiciozní environmentální legislativu v EU. E, možná je to nejambicioznější legislativa na globální úrovni a dosáhli jsme velmi e, dobrých výsledků. E, třeba naše kohoutková voda je bezpečná ve většině měst a i na venkově. Také naše voda, kterou používáme na koupání, je také bezpečná. A před několika lety eh, by bylo eh, nepředstavitelné, že zákaz plastů na jedno použití by se mohl zrealizovat. Ale také jsme ukázali pomocí čísel a statistik a chtěl bych vás požádat, abyste se podíval na tyto zprávy podle jednotlivých zemích, že existují ještě velké problémy. Co se týče hlavního zjištění, tak eh, prevence je důležitá Devět zemí jsou na cestě a pět už dosáhly cílu recyklace a už mají cíle definovány pro příští roky, ale 14 zemí, tam existuje riziko, že těchto cílů recyklace nedosáhnou. A vlastně už máme pouze rok do roku 2020. Polovina z těch, eh, uvidíme, jestli polovina těch cílů bude splněno. Co se týče kvality ovzduší, 18 zemí, více než polovina, stále ještě bojují eh, se eh, velkými problémy oxidy vodíku. Mnoho zemí musí řešit PM10 a PM2,5, což je ještě více nebezpečné pro lidské zdraví. Většina členských států musí zrychlit svoje úsilí tak, aby dokončili síť eh, Natura 2000 pro chráněné oblasti a musí to také tyto oblasti správně spravovat. A bohužel musím říci, že máme tady jeden členský stát, eh, který toto vůbec neučinil. To je politování hodné po tolika letech, eh, kdy byla, kdy vstoupila tato legislativa v platnost a je to pět let eh, potom, kdy tato povinnost byla nastolena. Je také politování hodné hovořit o eh, stávajícím eh, stavu znečištění ovzduší v mnoha velkých metropolích v Evropské unii. Více než 15 let potom, co nastala tato povinnost. A nyní budu hovořit o úplně jiném tématu, nakládání s odpady, eh, co se týče o vodu, eh, tak ještě velký počet členských států s tím má problém. Eh, je potřeba ještě více nevystovat a přeskum také ukazuje, že fondy Evropské unie se snaží toto podpořit. A to mě přichává, přivádí k druhému důvodu, eh, proč eh, komise připravila tento přeskum eh, právních předpisů v oblasti životního prostředí. Pro nás bylo důležité bylo připravit politický přehled a za druhé kalibrovat možnosti pro podporu a asistenci ze strany Evropské komise prostřednictvím poradenství a prostřednictvím financí pro členské státy. A my tuto tyto informace použijeme, když pracujeme v rámci evropského semestru a také v rámci toho, když připravujeme programovací období pro strukturální fondy pro příští eh, víceletý finanční rámec. A ten třetí důvod, proč eh, Eh, tento přeskum provádění právních předpisů v oblasti životního prostředí připravujeme, vážený pane předsedo a vážení poslanci, je, abychom eh, upozornili členské státy, obrátili jejich pozornost, eh, řekli, máte tady tyto problémy, obrátili se na všechny ministry životního prostředí v členských státech. To je uh, nedílnou součástí vašeho programu. Máte tam tyto výzvy. Komise za rok, za dva, za tři začne řízení o porušení. Neříkejte nám rok poté či dva roky poté, že vás to překvapilo. My vás upozorňujeme, že tady je tento problém a že ten problém je obrovský. Eh, co se týče otázky vymáhání, pane předsedo a vážení poslanci, chci hovořit jasně. Jedna politika na úrovni EU nebo v rámci jakokoliv členského státu se nemůže e, spolehat pouze na e, tvoření e, politik. My musíme se spolehat také na předjímání, na prognózách a na práci, než se začnou uvalovat pokuty, než se začne s prosazováním. My pracujeme s 28 členskými státy, Máme dvojstranné dialogy, ale my bychom eh, si velmi přáli, kdyby během tohoto mandátu parlament vyslal jasný signál radě ohledně posíleného dialogu mezi Evropskou komisí a mezi členskými státy, co se týče otázky provádění předpisů, protože implementace není jenom věc byrokracie. Eh, je-li to v programu Rady EU, co se týče environmentální formace, tak eh, potom, eh, co se dokončí legislativní část agendy, tak ministři opouští místnost a začnou telefonovat nebo dívat se na mobil a potom ty ministry nahradí zástupci ze stáleho zastoupení nebo s ministerstvem. A když se podíváte na fotografie, tak se to týká dvou třetin ale pokud jde tedy o to provádění, tedy uskutečnění environmentálních cílů, což očekávají občané a hospodářští aktéři, tak to je eh, velmi důležitá věc politického pohledu. Nejedná se jenom o to, že budeme posílovat naši legislativu či mít eh, vyšší cíle, ale musí se také zrealizovat tyto cíle, protože to je to, co naši občané očekávají. Eh, my tedy eh, oceníme takovýto signál ze strany parlamentu a to mě přivádí ke konci mé prezentace, pane předsedo. My bychom si eh, přáli, aby tento výbor, aby tento parlament vysal eh, signál ohledně několika horizontálních zjištění, o kterých jsem právě hovořil a což je součástí horizontálního sdělení, které bylo přijato komisí. Konkrétně, a co je nejdůležitější, Pane předsedo, dovolte mi, že se na to soustředím, je následující. I když to uplatíme, nebo řekne to jinak, my nemůžeme uh, uskutečnit 100% legislativy, eh, která se týká vody, vzduchu či přírody, pokud veřejné politiky v jiných odvětvích nejsou na to napojeny a nejsou sladěny s environmentálními povinnostmi. Jinými slovy, pokud zemědělská politika, energetická politika, politika v oblasti dopravy a jiné průmyslové politiky, pokud nejsou dány do souladu s environmentální politikou, což neznamená, že environmentální politika musí mít přednost před ostatními politikami, ale musíme upravit rovnováhu mezi životním prostředím a mezi jinými politikami, protože v současnosti eh, politika v oblasti zemědělství, dopravy či rozvoje měst nejsou nejenom udržitelné, ale některé z jejich eh, hlavních eh, tendencí nevedou k, dobré, k dobrým environmentálním výstupům. A závěrem, pane předsedo, chci poděkovat za trpělivost vašemu výboru a také eh, kvalita environmentální zprávy je rovněž velmi důležitá. Víme, že jednou z hlavních překážek mezi stávajícími pravidly v eh, těch eh, mm, oficiálních dokumentech a mezi tím, čeho se dostává občanům v praxi. Eh, není to proto, že ty problémy jsou komplikované z technického hlediska. Některé jsou komplikované z technického hlediska, některé vyžadují peníze, ale mnohé vyžadují politickou vůli a konkrétně vůli zajistit na národní a místní úrovni, že eh, se zajistí dodržování pravidel prostřednictvím národních inspektorů, prostřednictvím policie, prostřednictvím uh, inspektorů ochrany zdraví. Politika environmentální zprávy je proto velmi důležitá. Děkuji vám, pane předsedo. Doufám, že jsem nebyl příliš nudný a samozřejmě jsem vám k dispozici pro jakékoliv dotazy či náměty. Speaking with you. Mnohokrát děkuji, že jste mluvil ze srdce osobně a nejen z byrokratické perspektivy. Toho si ceníme. Takže eh, začneme dotazy EPP, pan Mona. Esadin. To je takový malý detail. Jsem SAD. SAD. Čas nás tlačí. Kvalita ovzduší. Zástupce komise řekl, že ovzduší je opravdu na tom špatně. 400 tisíc úmrtí ročně, kromě chronických onemocnění. To je jedna z hlavních obav evropských občanů podle Eurobarometru. Co vám navrhuji? aby v rámci hodnotícího procesu, co se týče směrnice pro kvalitu ovzduší, abyste se zaměřili na konkrétní nařízení, které donutí vytvořit eh, oblasti bez emisí v těch městech, které mají více než 50 000 obyvatel. Před pauzou jsme hovořili o strategii Madrid Central a zastavili jsme to bláznoství eh, ze strany pravice, eh, která chtěla odstranit eh, projekt Madrid Central a ti to, co to negovali, tak přišli o tuto bitvu. Budeme mít tedy v Madridu oblasti bez emisí a myslím si, že je to dobrá příležitost v rámci přeskumu směrnice, abychom přišli s tímto návrhem, protože opakuji, myslím si, že to, že Eh, ukážeme na to znečištěné ovzduší, tak to je věc závazku pro nás, pro všechny. Thank you for... Mnohokrát děkuji, Sade. Ještě jednou doufám, že se nebudou mílit, moje Alena. Já mám tři oblasti. První se týká eh, aplikace cirkulární ekonomiky a nástrojů, především eh, odpad. Ehm, Evropská unie exportuje do třetích zemí odpadky, bohužel. Rozvojové země jako Afrika, Ghana konkrétně, tam se objevují ty eh, evropské odpadky, například ehm, elektronická zařízení. Eh, je to vlastně obcházení evropské eh, legislativy. Jak tedy zajistit kontrolu aby se eh, tyto věci nedostávaly do eh, afrických eh, skládek. A pak jde o kriminalitu, kdy to, to organizují kriminální organizace. Co mohou udělat členské státy a celníci, aby zamezili tomuto obcházení legislativy? Další věc se týká chemické legislativy pro chemické produkty. Co se dělá dnes, aby legislativa třeba proti pesticidům nebo endokrinním disruptorům eh, vlastně neprobíhala eh, externě. My jsme mluvili o mezinárodní eh, obchodě, že vlastně to, co je zakázáno, se vrací e, oknem, to znamená přes ty obchodní dohody. A další věc jsou e, otázka účinnosti. Vy jste řekl, že by bylo důležité do evropského semestru integrovat ekologické otázky. Jak se to tedy bude e, zohledňovat v otázce reform? Ehm, ekologické investice ehm, aby mm, vlastně dosáhly určitého procenta eh, rozpočtových prostředků. To znamená využívat nástroj flexibility v rozpočtu, aby bylo možné eh, investovat udržitelně. Tak toto zachází. Devant eh, Toto jde mimo kompetenci mm, mm, kolegy, který je s námi. Za Renew, paní profi. Pane předsedo, děkuji a děkuji kolegům z komise za velice zajímavou prezentaci. Tento přeskum je velmi dobrý proces a my ho podporujeme. Je důležitý pro implementaci, protože bez implementace nemá smysl přijímat ambiciozní zákony. A pokud státy neodvádějí svou práci, tak trpí občané i příroda. Tyto zprávy komise jsou velmi užitečné, podporují transparentnost a také poukazují na nejlepší zkušenosti z praxe, z kterých se pak mohou poučit všechny státy. Ať tedy komise v tomto eh, procesu pokračuje, ale obrázek je zároveň znepokojový. Jsou velké mezery mezi tím, jak státy provádějí eh, tyto povinnosti. Některé státy to jednoduše nedělají, takže si myslím, že komise by měla přesít odpovědnost eh, jako strážce práva a měla by uh, žalovat členské státy, pokud skutečně porušují eh, evropské zákony. Jak si myslíte, že do sebe zapadá přeskum a tvrdé nástroje, které máte k dispozici? Můžete ujistit, že ne jste příliš měcí v případě eh, porušování členských států a v neposlední řadě ve Spojeném království je ovzduší velkým problémem. Můžete nám dát eh, více informací o tom, jaké eh, věci, jaké údaje jste schromáždili z jednotlivých států ohledně práce na životním prostředí a zdali ovzduší mm, se eh, dalo zlepšit určitými opatřeními. Paní Paulis, děkuji, děkuji za tento přehled. Tento přehled je velice užitečný a pro mě je velice frustrující vidět, že biodiverzita a životní prostředí trpí navzdory tomu, že máme tuto ambiciozní legislativu. Já jsem prováděla určitou porovnání mezi lety 2017 a 2019 a myslím si, že je to otázka, která souvisí s tím, jak zpráva pomůže implementaci. Ty problémy podle mě přetrvávají, protože státy, které eh, neimplementují, ten seznam je čím dál tím delší, ty mezery jsou větší, čili jakým způsobem můžeme pomoci přeskumu tak, aby byl schudnější a a rozumnější. A další věc. Říkal jste, že environmentální politika není součástí jiných politik a že často musí stát v pozadí, pokud jde o ekonomické otázky, pokud jde o otázky dopravy a tak dále. Podle vašeho názoru, chápu členské státy, jak vážná situace je a mají struktury, jako dejme tomu výměnu názorů mezi ministry ohledně toho, což by mělo být vlastně mm, přítomno v celé vládě, aby ekologie jednoduše nebyla někde v pozadí neustále. Děkuji. Zajde paní Benion. J'aimerais insister sur un problème concret et quotidien lié à la thématique. Já se chci věnovat konkrétnímu problému, tematika, kterou um, řešíme dnes, a to je nedostatek um, léků v Francii. Dále um, laboratoře v, v Číně um, jsou um, efektivnější a mější. Je to skandál. Bylo zadrženo asi 2000 léků a jeden, z francouzů, eh, jeden ze čtyř francouzů má eh, s tímto problémy. 80 aktivních látek se vyrábí mimo Evropu. A to je třeba řešit. Není možné toto odkládat, protože některé, jenom protože některé farmaceutické firmy se obávají o své zisky. Navrhuji, aby vaše komise s, eh, studovala možnosti, jak relokalizovat výrobu léků, například fiskálními výjimkami pro farmaceutický průmysl nebo rozvoj strategických rezerv. Děkuji. The last question. A děkuji. Poslední otázka z SAD. Děkuji, pane předsedo, děkuji komisi eh, za to, že nám přišli říci, něco o tomto důležitém tématu, které se dotýká občanů a jejich života. Já bych tě ráda mluvila o kvalitě ovzduší a s kolegou Loenou souhlasím ohledně důležitosti eh, této významné otázky, eh, která nás trápí nejenom v Evropě, ale po celém světě. Je to jedna z největších hrozeb pro lidské zdraví a myslím si, že komise by měla udělat něco navíc, aby to mělo stejnou prioritu jako klimatické změny a aby došlo k zlepšení ovzduší v našich městech. Navíc by mě ale zajímalo, co chcete dělat, abyste to propojili v rámci spolupráce se starosty a myslím si, že to je skutečně důležitý nástroj. Eh, měli bychom sdílet své zkušenosti, svá ponaučení a všechna města v Unii by to měly mít za prioritu a měli bychom si vzájemně eh, pomáhat aktivní politikou také na úrovni EU. Děkuji, máte pět minut, pět, sedm minut na odpověď. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. A mnohokrát děkuji ctěným poslancům za všechny otázky a připomínky. Jsou tady některé principiální věci, na které došlo Nejprve v tomto duchu musím eh, ujistit eh, členy tohoto výboru eh, v tom smyslu, že komise provádění pravidel bere skutečně vážně. Ano, v implementaci panují velké mezery a myslím si, že využíváme všech možností našich pravomocí za tímto účelem. Máme zvláštního oddělení pro životní prostředí a toto v rámci komise má největší portfolio porušení z celé komise. Ale jak už jsem říkal, nemůžeme se um, zaměřit pouze na výkon v takovýchto situacích, věci naznačují i určitou patologii. Takže to se snažíme řešit spolupráci s členskými státy a jejich podporou. Někdo, myslím si, že to byli zelení, kteří se ptali na to, co děláte pro lepší implementaci. My v rámci přeskumu jsme vytvořili takzvaný nástroj peer-to-peer. -to, -peer. to znamená, že experti z různých států jsou k dispozici v jiném státě, aby nebylo třeba zrovna opět vymýšlet kolo. Pokud některý členský stát identifikoval dobré řešení pro zprávu odpadu nebo pro řešení problému ovzduší, tak této expertízy by měly mít možnost využít jiné členské státy a členské státy to skutečně velmi oceňují. Je to skutečně účinné, nízkonákladové. Myslím si, že jsme urbanizovali asi 50 takovýchto akcí kolem těchto témat souvisejících s posílením implementace eh, různé typy legislativy. Také využíváme strukturálních fondů, o kterých jsem mluvil na začátku, abychom pomohly buď inovaci nebo inovativním řešením, mm, nebo posílily investice do tvrdé infrastruktury. Ale musím vám říci, a členské státy to vědí, že postupně během posledních deseti let strukturální fondy se vyvinuly tak, že čím dál tím méně peněz je k dispozici pro tvrdou infrastrukturu a pro inovativnější řešení. Čili členské státy se na toto také musí zaměřit. Mnozí poslanci také mluvili o znečištění ovzduší, zvláště v této oblasti. Jsme velice aktivní s členskými státy a byli jsme svědky mnoha inteligentních řešeních v mnoha městských aglomeracích, ale zároveň jsme také viděli řešení, která byla přijata pouze nedávno a tudíž ne, nevyprodukovaly žádný výsledek. A proto celá řada členských států se najednou ocitla u soudního dvora díky komisi a obviněna. Ale to není konec cesty, to není pochopitelně naším cílem nějak křižovat členské státy u soudního dvora. Cílem je vyřešit problémy, takže my státy spolupracujeme nadále a my si myslíme, že celá řada starostů, jak tady bylo správně uvedeno, našlo řešení. Zároveň organizujeme takzvané dialogy čistého vzduchu s různými členskými státy se zapojením místních orgánů a to je vlastně neudělitelné. Nejedná se pouze o pravidla a o, nebo o jiné věci, ale jedná se o to, jak se věci realizují v praxi. A pokud jde o kvalitu vzduchu, eh, tak jsou to právě starostové, hm, kteří to mohou udělat. Paní Arena hm, poukázala na řadu eh, velmi zajímavých věcí, hm, chemické produkty a cirkulární ekonomiku, to bych sloučil Máte pravdu, rozhodně to vypovídá o, pověsti Evropské unie. V OECD zemích je určité pravidlo, které EU převzala. Čili členské státy nesmí eh, vyvážet eh, takovýto běžný netříděný odpad mimo EU ale netříděný odpad se často dostává mimo EU a je to jeden z důvodů, proč Čína takovýto dovoz EU zakázala. A my nacházíme různý odpad elektronického charakteru, dejme tomu v Africe a v jiných místech. Řešení je, otázka je, jak na to přijdeme nebo jak mm, to budeme řešit, je mm, porézní jak hranice Evropské unie, protože celníci mm, pak kontrolují pouze 5 dovozu chemických produktů z oblastí mimo EU. Dokážete si představit uh, ty dopady a jak je to nespravedlivé pro ty podniky, které vyrábějí v EU na úkor těch produktů, které pochopitelně neplní REACH eh, ze strany pro, producentů, výrobců mimo EU. A to právě bychom také chtěli řešit. Jedna z hlavních věcí, která se objeví jako milník naší budoucí politiky, pokud jde o znečištění vzduší a mm, pesticidy a endokrinní disruptory, bude právě, jak lépe kontrolovat trh a jak získat lepší výsledky. Biodiversita. Někdo se ptal na ty vztahy. My chceme mm, také se připojit k konventu starostů, rozšířit jejich působnost od klimatických změn k ovzduší k environmentálním otázkám. Co může komise udělat a co nemůže dělat? Jak jsem eh, eh, říkal, ano, my máme největší portfolio porušení a to je vypovídající, ale nezvládneme všechno. Jedná se o poctivost tuto poctivost eh, eh, je z naší strany signál. My to nemůžeme všechno pokrýt, nemáme nekonečné zdroje. Takže je tady multiplikační faktor, který k dispozici je mm, přístup eh, ke spravedlnosti v environmentálních otázkách a členské státy mají povinnost a jedna z priorit Evropské komise v následujících letech bude uh, zajistit rovné hrací pole v Evropské unii, a tak, aby to fungovalo e, dobře i u soudů, i v případě environmentálních záležitostí. Děkuji. Nyní e, tím končíme e, toto zasedání a sejdeme se 25. září v Bruselu. Takže uvidíme se No, to. Já jsem myslela, že bude ještě jedno